Ms. Lambert, you are here, I can the meeting, I understand, so thank you. Um, Ráda bych vás všechny přivítala. Začneme se zasedáním, protože máme velmi nabitý program. První bod na pořadu jednání je schválení eh, program do pořadu jednání a neobdrželi jsme žádné žádosti ehm, ehm, našemu eh, pořadu jednání, takže ho můžeme schválit. Jak víte, tak je přenášeno na webu toto eh, zasedání, jak bývá obvykle, a eh, také na eh, programu, tedy jednotlivé časová okýnka pro jednotlivé body jsou spíše indikativní, protože se to nedá předvídat, mohou nastat okolnosti, které si vyžádají nějakou úpravu, takže jako obvykle bych poprosila poradce a asistenty, aby byli bdělí a informovali členy parlamentu o tom, kde Právě jsme eh, v, na pořadu jednání. Chtěla bych hned přejít k bodu 2 na pořadu jednání, což je schválení zápisu ze schůze eh, konaných 19. Eh, až 20. června a 10. až 11. července tohoto roku. A e, tyto e, zápisy můžeme, budeme e, schvalovat na konci zasedání, pokud nebudou vzneseny žádné námitky během schůze. A teď bych ráda přišla k bodu 3 našeho pořadu jednání, což je přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru REGI na příští rok. Dostali jste pořád jednání, my jsme nedostali žádné komentáře, poznámky, ani to nemůžete změnit e, v této fázi, ale chtěla bych vás informovat o tom, že e, nový výbor v příštím roce v září bude muset toto, e, tento program ratifikovat. Nevidím, že by někdo něco k tomu měl, někdo se nehlásí o slovo, takže můžeme návrh pro harmonogramu schůzí výboru regie považovat za schválený. A co se týče bodu 4, 4, což eh, jsou sdělení předsedkyně. Tady bych vás ráda informovala o tom, že tato sdělení jsou zítra, až mm, budeme mít rozhodnutí koordinátorů. Jinak tedy bych nemám žádné další body, které bych vám teď mm, mohla předložit, takže můžeme přejít Okay, we do the five, okay. Uh, Takže bych eh, ráda teď přišla k bodu 5 našeho pořadu jednání. Vyslechneme si prezentace čtyř ředitelů hlavních eh, programů nebo jednotlivých programů evropských pro evropskou územní spolupráci. Mezi námi je za ESPON pan Petr Melby, eh, pak je to Mateo Malvany za Interact, pak Michel Lamblen Interact IVC a Emmanuel Moulin za Urbact. A chtěla bych navrhnout, abychom si nejprve vyslechli čtyři prezentace a poté můžeme vést diskuzi. Petr je tady napsaný jako první. Můžete se rozhodnout, ale pokud není nějaká změna, tak předám slovo řediteli ESPON. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji výboru za to, že jsem byl mm, pozván, že byli pozváni zástupci čtyř programů, aby trošku vysvětlili komplementaritu. Myslíme si, že mm, tyto čtyři programy tuto komplementaritu obsahují. Ehm, máme tady spoč, společné ehm, body, to znamená, že my vlastně čtyři pokrýváme celé evropské eh, území. Já jsem z ESPONu, jak jste už eh, slyšeli. ESPON je eh, zvláštní program v rámci evropské politiky soudržnosti. Ehm, my dáme hromady poznatky, tady jde hodně o poznacích, které mohou být použity k tomu, aby se rozvíjela politika na nejrůznějších úrovních. Je to to panevropské informace, které které poskytujeme, eh, tady ukazujeme diverzitu v různých regionech, ale eh, je to eh, politika, která je orientovaná podle požadavku. Máme tady 33 zemí, které vlastně rozhodují o tématech, která Evropa potřebuje více, kde je více zapotřebí poznatku a v rámci tohoto procesu také je začleněna Evropská komise. Na toto programovací období Ehm, pracujeme na úrovni, eh, máme tedy 33 milionů eur eh, z EADF a pak tady máme navíc ještě dalších 13 milionů, které pocházejí z jednotlivých členských států a také jsou tu čtyři partneři jako Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Eh, to jsou peníze, které během ehm, programovacího období sedmiletého. Tady v rámci tohoto podnikáme celou řadu aktivit a e, další folie vám ukazuje, že je to aplikovaný výzkum. Tady máme asi 25 projektů, e, které všechny e, jsou no, provázeny transnárodními týmy a myslím si, že jsou to nejlepší zástupci akademické sféry v Evropě. A během tohoto programovacího období tady podnikáme velmi slibné projekty, děláme to se skupinou různých e, občanů, ministerstev a podobně a jde o to, abychom využili poznatků, které jsou pozbírány nebo rozpracovány, tak abychom tady narýsovali evropskou perspektivu, abychom tím provázeli politické procesy, které tady běží. Abychom to celé mohli podpořit, tak vytváříme databázy, stále více máme ukazatelů, jsou to si dá se to porovnat eh, s Eurostatem a máme tady různé nástroje eh, pro analytické účely a podobně. A také se pokoušíme eh, pozbírat informaci a, informace a poznatky, které bychom mohli vyslat z projektu tak, abychom tady měli co Um, největší, nejširší eh, pole působnosti, ale celkově um, fungujeme, eh, je to 60 velkých projektů, kterých se účastníme a aby se celý ten proces ještě podpořil, tak je to asi 40 menších projektů a eh, když se podíváme na celý objem, na to, na to kolik lidí je do toho zaangažováno, třeba za, za oblast výzkumu, tak je tady celá síť po Evropě s asi 400, 400 nejlepšími výzkumníky, kteří působí na eh, tomto poli výzkumu, který se zabývá eh, teritoriálním rozvojem. A co z toho všeho potom vzejde? Eh, možná pár, tady jsou to čtyři příklady, které jsem chtěl přednést. Máme takový atlas, eh, který se pokouší rozčlenit eh, teritoriální dimenzi Evropské strategie 2020. Dále z praktické nástroje jsme rozpracovali, abychom věděli, jak udělat takovéto posouzení dopadu teritoriální. To je zase Ehm, eh, jaké zajímavé. A také jsme začali eh, s tím, že tyto poznatky, těmi poznatky takzvaně krmíme, naplňujeme programy, které v současné době ehm, tady fungují, eh, anebo které budou fungovat pro další fázi evropských fondů. A tady hovořím o takzvaných Territorial Evidence Pacts. A myslím si, že lze konstatovat, že e, to celé dozrává jako, e, postupně, je to něco, co se nedá udělat den ze dne, ale myslím si, že e, zájem na tom, abychom měli rozhodnutí založená na poznacích, abychom mohli k tomu přistupovat integrovanějším způsobem než dříve, toto všechno se zlepšuje a také jsme eh, se začali, hled, začali hledět do budoucna. Pracujeme na operačním programu EVSPONu a sice eh, jsou to tři programy, tady máme 32 zemí, které se angažují a myslím si, že klíčovým heslem, které se také také zešlo z tří eh, setkání na úrovni generálních ředitelů, je, že tady nastal čas na obnovu programu ESPONu. To Ono nejde jen o, o e, základní věci, my musíme pokračovat, musíme pozbírat poznatky, ale musíme i také zvyšovat kvalitu transferu poznatků a také zlepšovat způsob monitorování e, e, a v neposlední řadě bychom měli mít takový větší záběr a možná nejdůležitější je to, aby administrativní zátěž eh, současný program ESPON eh, fungoval eh, na základě smluv. Jsou tady, je tady 33 zemí, které se účastní a systémy finanční kontroly musí fungovat v každé zemi. Musíme to být schopni zlepšit, tak abychom, to bylo, aby to bylo celé zásadně eh, štíhlejší tento proces do budoucna. A mise nebo poselství do budoucna, to je pořád ještě na úrovni návrhu, ale eh, tady to jde mm, v takovém eh, směru, který bychom mohli nazvat jako evropský, evropská síť. Tady vidíte na folii, že se tomu říká Evropské obs síť, observatoř teritoriální. Eh, jde to v tomto směru a uvidíme, eh, jak to bude na konci vypadat. Pak ještě poslední věc. Ehm, chtěl jsem vám ehm, říct něco o tom, jaké jsou hlavní prvky změny. Už jsem se zmínil o některých z nich, mluvil jsem o vyšším, větším záběru, o začlenění dalších programů, ehm, které jsou také financovány v rámci ESIF. E a rádi bychom eh, dělali více zacílenou analýzu, protože to je způsob, jak můžete eh, ty produkty jednotlivé více převést do praktické politiky. Jedna věc, která eh, rovněž byla mm, která vzešla z takového vyhodnocení současného programu ESPON a která byla provedena Evropskou komisí, je to, že musíme být daleko rychlejší eh, v tom, že eh, naplňujeme programy. Asi mm, pokud nějaká země, která má předsednictví, chce se věnovat určitému tématu, se o předsednictví, tak by mohla požádat ESPON o, řekněme, nějaký analytický dokument, který by eh, mohl obohatit celou diskuzi a možná ještě ještě i jiné evropské instituce by mohly být eh, zváženy v tomto směru. Takže to by znamenalo, že Toto budeme částečně dělat v příští programovacím eh, období a to znamená, že musíme eh, vybudovat eh, větší interní kapacity nebo schopnosti, abychom mohli dostat požadavkům tohoto transferu poznatku, abychom dosáhli lepší komunikace. A pak ještě je to ona štíhla administrativa. Mm, já si myslím, že tady určitě mezi námi všemi bude konsens a sice musíme změnit se z, to, z logiky prostého dotování do, mm, a Tady toto asi eh, nastane a navíc tady ještě je další nápad. Mělo by se změnit institucionální aranžma eh, takže eh, Evropské seskupení pro teritoriální spolupráci je do toho také začleněno a mm, tady by tento příjemce měl Tady by tento program ESPONu měl být naplněn, takže si myslím, že toto je také součástí e, takové velké obnovy celého aranžma, ale jsme přesvědčeni o tom, že to z ESPONu udělá e, štíhlejší, účinnější a také organizaci, která bude spíše schopna e, lépe sbírat tyto poznatky. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní bych eh, poprosila pana Mateo Malványho, aby nás eh, seznámil se svojí prací v rámci Interact. Děkuji. Já navážu na prezentaci Petra Melbaje v rámci komplementarity našich čtyř programů a pokusím se vás stručně seznámit s tím, co Interact dělá. Většina z vás eh, nejspíš ví o Interaktu. Eh, tento program nefinancuje projekty, ale má specifickou roli v rámci ETC a sice poskytuje technickou podporu všem ostatním programům. Roli Interact můžeme schrnout tak, že zvyšuje efektivitu, kvalitu, eh, a dopad a povědomí o eh, mezinárodních programech. Organizujeme aktivity především zaměřené na řízení projektů, finanční řízení a komunikaci, což je jádro našich aktivit. Také děláme e, významnou práci v oblasti e, regionálních e, strategií jako Podunají a Pobaltí, Atlantická strategie, Černomořská a tak dále a tak dále. Čili my podporujeme rozvoj těchto regionálních strategií samozřejmě spolu s komisí. A Dále eh, také je tu problematika harmonizace procesů a nástroje inovativní spolupráce. Eh, nejprve asi bych uvedl několik konkrétních příkladů našich aktivit a zmínil bych například eh, naši práci zaměřenou na ukončení programu. My jsme tady zahájili v červnu v Bruselu tuto aktivitu. Ono to souvisí s audit auditorskou prací a se skupinou auditorů, co se týče eh, například žádného eh, nakládání z prostředků. Na toto téma proběhla schůze v loňském roce ve Vídni. EGTC je jedním z nástrojů, které se právě na toto zaměřují a snaží se stílet informace o tom, jak ehm, vlastně eh, jak ehm, realizovat a ukončit EGTC. Ve slovy Slovinsku taky na toto téma proběhla konference. Co se týče rozvojových nástrojů, eh, realizovali jsme významnou práci týkající se využití článku 37.6b, co se týče spolupráce eh, vně ETC. Eh, v posledních dnech proběhly aktiv na toto téma a Eh, tady existují různé společné teritoriální akce a eh, makroregionální akce. Co se týče programu zeměpisného nebo geografy, probíhaly konzultace na úrovni celé Evropské unie s členskými zeměmi za účelem projednání eh, makro regionálního přístupu a budoucích programů. Co se týče dalšího programového období, pro, uskutečnili jsme workshopy týkající se e, operativních aspektů programování na Palmě, e, na Majorce a v Portu. E, v Portugalsku proběhla e, harmonizační práce taky a harmonizační nástroje, o kterých jsem se zmiňoval. Ty harmonizační nástroje, to jsou nejvýznamnější aktivity, které Interact realizuje. Jedná se o zjednodušení židicích eh, aktivit a zajišťování jakýchsi harmonizovaných řešení, které se opírají o osvědčenou praxi a byly do toho zapojené i programy Keep. To je databáze eh, o spolupráci nejenom o ETC, ale najdeme tady informace o projektech IPA CBC a o starém Interregu a další. Najdete tam informace o projektech, o, o partnerech z projektů. A myšlenka je taková zajistit také možnosti, prostě abychom nevymýšleli znovu kolo v rámci uh, územní spolupráce, čili jsou to uh, užitečné nástroje, se o to také porozumět tomu, o čem je to spolupráce. Jedná se o 100 projektů v rámci systému pro, pardon, toho programu opravil se řečník, a, a zhruba 10 tisíc projektů v rámci celého systému, čili to je jenom pro představu o tom rozsahu. A také bych chtěl zmínit zajímavou aktivitu, se kterou jsme začali spolu s ESPON, abychom, abych poukázal na spolupráci, kterou bilaterálně rozvíjíme mezi programy. A my jsme iniciovali pilotní projekt o integraci e, Map ESPON a id- chceme identifikovat nejvýznamnější mapy ESPON s nejvýznamnějšími tématy, eh, pro e, Interact. V loňském roce proběhl v Lucembursku seminář e, o výsledcích těch opírajících se o hmatatelná zjištění a to je také významný výsledek, e, významné pro naší práci. Mezi Evropský den spolupráce proběhl minulý týden, klíčový den se konal v budově parlamentu 10 září a cílem je eh, informovat, eh, rozšiřovat povědomí občanů o spolupráci. Rok 2012 eh, mm, byl rokem evropských občanů a je potřeba zvyšovat jejich povědomí o evropských programech. My e, tím, že jsme některé aktivity již dokončili, některé probíhaly ještě včera, ale obecně můžeme říci, že to bylo 100 akcí, kterých, e, které byly naplánované, kterých se zúčastnilo 30 zemí a 55 programů e, a projektů. Co se týče budoucnosti, Interact 3, já bych se tady asi soustředil na hlavní tři aspekty našich eh, budoucích programů, čili je to sdílení eh, manažerské a kontrolní expertízy, eh, dále podpora inovativních přístupů ve spolupráci, to je zase otázka inovací, a podpora tematických vazeb a výsledků spolupráce. To znamená také sérii akcí eh, zaměřených na makroregionální strategie, nové eh, strategické nástroje na podporu uší a eh, silnější kultury spolupráce. A také je tu snaha o kapitalizaci toho, co děláme. A pro tuto kapitalizaci, to bych chtěl rád zmínit, že jsme vytvořili Eh, platformu pro kapitalizaci programů a navazujeme kontakty s eh, eh, Interreg, 4C, proto aby ty aspekty komplementarity se tam na té platformě lépe využili. Takže tím bych asi skončila. Jsem připraven zodpovědět otázky v rámci další diskuze. Děkuji. Děkuji mm, za Interreg mm, a zase ho poprosím Michel Lemble. Děkuji. Evropský... Tak e, tady máme centrum nedaleko od e, e, Brusel. Vlastně to je takové učení se tím, že se stílí programy, umožňujeme lokálním, lokálním a regionálním úřadům mít přístup a využívat zkušeností ostatních. My všichni stojíme před podobnými problémy, ale eh, jde o to přinášet různá řešení těchto problémů. Takže ehm, tady máme eh, nadnárodní programy eh, nebo přezraniční programy, ehm, je tady možnost spolupráce i na různé vzdálenosti. Ehm, máme eh, různé možnosti, tedy inovace a znalostní ekonomie a pak je tady mm, eh, životní prostředí a mm, eh, prevence rizika. Všechny členské státy plus Norsko a Švýcarsko tady způsobilé. A mm, co můžeme říci o schválených projektech? Ehm, skoro 14 tisíc místních a regionálních úřadů Ehm, ehm, požádalo program eh, Interreg Fosí. Ne všechny byly, eh, jsou úspěšné samozřejmě, ale víc než 2300 ehm, partnerů eh, lokálních a regionálních úřadů bylo úspěšných a to ve 204 projektech. Je to 90% evropského území, které je pokryto a celkový rozpočet 302 milionů euro byl schválen. Máme tady oblast inovace a právě oblast oblast, která se týká životního prostředí. Jaké jsou hlavní už úspěchy od června roku 2012? Jestliže tady hovoříme o budoucnu regionální politiky a týká se, tak jsme uprostřed našich úspěchů nebo cesty a tady můžeme říct, že co se týče vytváření kapacit, eh, tak tady navyšujeme ehm, kapacitu o 4527 počet ehm, eh, zaměstnanců, pak jsme identifikovali víc než 3000 osvědčených praktik ehm, v oblasti eh, inovace a životního prostředí a 252 už bylo úspěšně přenesen, transferováno. A co se týče zlepšení regionálních a místních politiky, tak to je více 1300 Eh, politických oblastí a dosud jsme vylepšili 300, 262 eh, z nich, těchto aktivit jsme vylepšili. Dále, eh, budoucnost Interreg Víme, že všechny Panevropské programy ETC jsou přizvány, aby eh, zvážili všechny tematické oblasti, takže jsme byli přizváni, abychom zvážili 11 eh, tematických cílů. Eh, z těchto 11 tady jsou tedy všechny členské státy plus Norsko a Švýcarsko, které se rozhodly že vyberou čtyři z těchto jedenácti první. A tady můžete vidět paralelu mezi těmito tematickými cíly a výsledky dřívejšího Interregu. A mm, eh, vybrali jsme tedy tematické cíle, které se týkají výzkumu, technologického rozvoje a inovace. Eh, to je TO1. Mm, eh, pak máme tady konkurenceschopnost malých a středních podniků, mm, tematické cíle, cíl 3. Pak máme tady nízkouhlíkovou ekonomiku, to je tematický cíl 4 a pak je to cíl 6, ochrana životního prostředí a posilování účinnosti zdrojů. Tak co se týče implementace nebo, nebo další spolupráce, mm, my tady spolu s komisí a členskými státy přemýšlíme o tom, že vybudujeme platformy, eh, tak jak se to už stalo v Seví, v oblasti inovace, to znamená tento typ eh, kvalifikací, kvalifikace chceme pak přenést také na čtyři tyto tematické eh, cíle, tedy jde nám hlavně o nízkouhlíkovou ekonomiku, eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků a zlepšení životního prostředí a chceme vybrat jeden typ projektu eh, a tady bude takový povinný prvek jakési standardizace, mainstreamingu a také chceme, abychom se zvážili možnosti, jak přenést dobré poznatky do všech možných regionů, ale Mm, teď budeme mít další prvek, který bude povinný v tomto procesu a sice chceme přenést zkušenosti z osvědčených praxí na hodnotě regionálních a dalších operačních programů. Děkuji vám. Thank you. And, uh, for Děkuji a za Urbakt Emanuel Mula. Děkuji. Tady je pohled na druhý a poslední univerzitní seminář Urbak na konci srpna 2013. V centru Dublinu jsme vyškolili 300 účastníků ze stovky měst zapojených do naší sítě což se týče městského akčního plánování a je to, eh, jsou to konkrétní příklady měst, které trpějí ekonomickou krizí, sociální rozděleností, a mm, různými riziky a hledali jsme udržitelná řešení. Účastníci vypracovali lokální akční plány pro svá města s participativním přístupem všech aktérů. To je součást metody Urbact, kterou jsme vypracovali. Nein, eh, my neinvestujeme do silnic nebo mostů nebo kanceláří. My investujeme do místních aktérů, do eh, měst, do voličů a, a zástupců a usilujeme o výměnu vědomostí, a e, zvyšování kapacity pro zajišťování udržitelného rozvoje e, těmi samotnými účastníky v jejich městech. E, Urbak se věnuje nadnárodní spolupráci a kapitalizaci v oblasti městských otázek. Jedná se o budování Eh, vědomostí, prostřednictvím výměny zkušeností eh, mezi různými účastníky pro zlepšení politik městského udržitelného rozvoje měst. Používáme metodu Urbak, vypracovanou během posledních deseti let, což je dlouhá doba. Každé město, které je po dobu tří let zapojené do naší sítě, vypracuje lokální akční plán a ty lokální účastníci se účastní na přípravě tohoto um, programu a jsou tam tedy zúčastnění jak soukromí investoři, nevládní organizace, příslušné odbory místní samozprávy, státní zprávy a tak dále. Naše výsledky až do posavať se čítají na 4 tisíce lidí z různě velkých evropských měst i z malých a středních měst, kteří se účastnili eh, těch lokálních podpůrných skupin a většina lokálních akčních plánů eh, vytvořená v těchto městech byla minimálně částečně realizovaná do dvou let po svém přijatí. Eh, budujeme kapacity eh, v prostřednictvím letních univerzit, jak jsme viděli na začátku tu fotografii, a národních vzdělávacích eh, plánů. V nedávné době jsme také zahájili pilotní vzdělávání pro volené zástupce na obecní městské úrovni kapitalizujeme naše výsledky pro všechna města, nejenom pro ta, která měla to štěstí, že se mohla zúčastnit našich projektů. Někteří z vás byli přítomni naší prezentace v červnu 2013 v Bruselu, naší prezentace, tedy naší poslední publikace Města budoucnosti eh, akce pro dnešek kde jsou eh, jak je šest tematických zpráv pro problematiku významnou eh, pro města, podpora mládeže, energetická efektivnost, ehm, ehm, opět rovnoj rozvoj eh, měst, která jsou v útlumu a další a další významná témata pro eh, roky 2014 až 2020 chceme se zaměřit ještě více na výsledky s tím, že ty sítě se soustředí nejenom na akční plánování, ale také na implementaci městských projektů a strategií. My chceme zesílit naše vazby na politiku soudržnosti a nové městské nástroje. Chceme eh, rozvíjet Eh, budování kapacit, protože místní kapacity jsou v městech zásadním klíčem k úspěchu a chceme podpořit spolupráci se zeměmi na úrovni s městy, na úrovni Evropské unie a zvlášť chceme zesílit naše aktivity s, s členskými státy v zájmu tohoto rozvoje. A na závěr bych chtěl říci, že Urbact se zavazuje pro nadcházející období období 2014 až 2020 vybudovat kvalitní městskou dimenzi v Evropské unie a hlavně v rámci operačních programů. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych velice poděkovat za tuto prezentaci, protože my samozřejmě víme, že eh, tyto programy existují, ale je dobré, že máme informace o tom, jakým způsobem ta spolupráce funguje. Je to pro nás velmi užitečné a doufáme, že i do budoucna budete mm, čelit novým výzvám, které tyto politiky představují a že vaše činnost bude stejně efektivní jako dosud. Takže nyní bych otevřela diskuzi První se hlásí Marie-Therese Santés Schmidt a pak další tři kolegy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří hovořili, přijeli k nám a prezentovali nám svou činnost. Tyto programy, které jsou tak nesmírně důležité pro nás a je třeba, aby jejich pedagogika byla vysvětlena a aby byla skutečně také demonstrována v celé Evropě. Tyto čtyři programy eh, jsou důležité pro eh, regionální programy a také důležité je znát čísla. Eh, je třeba vědět, co tyto programy reprezentují také kvantitativně. Takže děkuji za ta čísla. V současném období je rozpočet těchto programů 450 eh, tisíc eur a eh, znamená to především územní spolupráce. Když se tady hovořilo o proporci, které to znamená v rámci globálního rozpočtu pro regionální politiku, tak by to bylo 0, něco. To znamená, že tato částka není příliš vysoká, ale přesto jste nám ukázali, že tato činnost byla důležitá. To dokazuje tedy, že tyto programy jsou užitečné a že ti, kteří působí přesně v té, v té, přímo v terénu, jsou angažováni. E, umožňuje nám to e, také lepší viditelnost prostorovou e, mezi jednotlivými regiony v rámci přeshraniční spolupráce. Každý program územní spolupráce vlastně používá metody a nástroje, které umožňují také zviditelnit spolupráci díky kampani European Cooperation Day. To je to, co vlastně bylo zahájeno ve Štrasburku před nedávnou dobou. Interreg eh, také mají dobré osvědčené postupy a nyní hovořím z paměti, protože vím, jak byly důležité tyto programy, když se podíváme zpět. Urbak je program, eh, který eh, posiluje spolupráci mezi městy. Eh, můžeme tedy vidět, že tři instituce, Evropský parlament, Rada i komise, eh, vidí přidanou hodnotu těchto programů, což je dobrá věc. Eh, ráda bych však znala poněkud přesnější detaily, když hovoříte o inovativních metodách zejména v oblasti spolupráce na venkově, což vyvolalo určitou diskuzi. Co se týče Interaktu, ráda bych se zeptala, kdy bude moci být vyhodnocena tato kampaň Evropské, spolu, eh, Evropské databáze o této územní spolupráci. Co se týče nové úpravy regionální spolupráce, kdy má být dodáno navíc pět milionů eh, euro do spolupráce různých periferních oblastí. O tom bych také ráda něco viděla, jakým způsobem to bude řízeno. A co se týče Urbaktu, je to též, o čem jsem hovořila v programu, v programu venkovského rozvoje. Jaké iniciativy tady máte na mysli? Ráda bych znala několik více detailů týkající se těchto nových kompetenců. Kompetencí nové nařízení 407 bod 2 bod 5. Tady bych také ráda věděla něco víc. Hovoří se tu o tom, že tyto, mezina, tyto interregionální spolupráci eh, by měly eh, mít přínos především při nejmenším pro jeden členský stát, ale jak je možné dodat eh, větší, úvahu, větší odvo a chuť jednotlivých regionů spolupracovat v této oblasti. My bychom si v Evropském parlamentu eh, velice přáli využívat program Erasmus mezi na lokální úrovni. Evropská komise chce vytvořit určitý pilotní program, a vy sami jste chtěli zrealizovat tuto iniciativu, ale já nevím přesně, jak nahlížíte na angažovanost jednotlivých volených lokálních zástupců v této oblasti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Marie Tereš. Děkuji. Chtěla bych vás pouze informovat, že máme tady taky zástupce z Evropské komise, eh, z eh, vedoucího jednotky, takže vaše otázky mohou také být směrovány na Evropskou komisi. Vlabert van Mistrnoj. Děkuji za informaci, za možnost um, o tomto uh, diskutovat, o um, daném stavu věci. A um, také to, že je začleněna komise, to je velice um, plodná věc. A já jsem uh, Tady naslouchal, mm, když jsem naslouchal mm, o tom, v jakém stavu je Unie, tady je to projev, který přinesl Barozo před pár týdny, tak eh, něco mě tady zaujalo. A sice eh, eh, on mluvil o sociální soudržnosti. No, to je ta velká věc, která je v rámci strategie 2020, ale to, co se skrývá zatím, a když mluvíme tady o teritoriální zemní soudržnosti, skutečnosti, že inovujeme naše nástroje, a to různými programy a že si přejeme větší spolupráci v Evropě, tak abychom měli ještě další přidané hodnoty ve výzkumu a vývoji a v regionálním rozvoji. To tady všechno chybí, to tam nebylo. Takže e, tam vaše práce nebyla začleněna. Mm, e, vy jste e, přišli se skvělou zprávou, ale kde to skončí? Někde v šuplíku a nebo mm, v hlavách našich vůčích osobností v, v Evropské komisi? To je mm, možná přístup ze spodu nahoru nebo opačně, ale myslím si, že vaše práce je skutečně důležitá a umožňuje aktérům v nejrůznějších institucích jako Urbakt a jiných e, jejich práci. Ale měl bych tuto otázku. E, je to krize, nebo je to to, že naše ekonomické, naše, naše vlády v těchto otázkách e, Eh, možná to není správná komunikace s občany. Když se podívám na tento skvělý atlas, tak vlastně je to eh, velmi důležitá informace o Evropě, o eh, Evropě, která se rozvíjí v koherentnější Evropu a regiony a státy mají větší možnosti. A mohou čelit nové situaci z velkých demografických změn. To je budoucnost Evropy a jak na to také reagovat. Takže vy odvádíte skvělou práci, ale co můžete společně udělat pro větší viditelnost, diskuzi, politickou diskuzi. Samozřejmě, že vás podpoříme, určitě, ale ehm, chybí tady ehm, hlavní hybné síly v těchto diskuzích v jednotlivých zemích a v Evropské unii. A tak přátelé z Evropské komise, na které se dívám, eh, potřebujeme větší viditelnost. Jak to udělat na počátku nového období? Protože v této fázi jsme opravdu připraveni a eh, Může se rozjet to nařízení, jsou tu finanční prostředky a e, budeme pokračovat, tak jsme to dělali dosud, nebo ukážeme, že toto je hlavní finanční nástroj, který Evropa může před, předložit a můžeme ukázat, že jsme že budeme měnit tu hru v některých oblastech. Já jsem tady mluvil o chytré specializaci a podobně. Ano, děkuji. E, další. Uh, uh, ano, děkuji. Eh, je to eh, zajímavé Eh, že před každým finančním výhledem se vracíme k diskusi o těchto, tomto typu programu. A jistě, že to jsou základní otázky, eh, jako jestli tyto programy jsou stabilními prvky eh, evropské regionální politiky, což znamená, že je to něco, co už existuje a co, anebo co by mělo nabírat nové tvary, anebo tady máme programy, které hm, pak na konci každého finančního výhledu jsou hm, trošku o ohrožuje, byla tam otázka, jestli budou prodlouženy nebo ne, jestli to bude na sedm let, nebo ještě dal dalších sedm let. A já myslím, že to je první rozhodnutí, které by se mělo udělat. Buď budeme mít stabilní, dobré návrhy a budou součástí celého systému, a nebo otázka jestli tyto programy e, jsou zajímavými návrhy, které mohou být pozměněny. Ale teď se nacházíme v, no, v rámci nových finančních výhledů a mm, tu a tam Ehm, sice eh, to neposkytuje nástroje, ale jsou takové nové závazky. Já si třeba pamatuji, už nevím, jak vypadá situace přesně teď, ale bylo to, byl to program týkající se ekonomické, ekonomických regionů tak regiony za ekonomickou změnu. Já eh, si pamatuju na okamžik, kdy jsme říkali, kde jsou ty peníze na to a pak jsme je našli v Interregu někde. Ale Ono to Teď máme eh, makroregionální prvky, které eh, jsou doplněny do těchto programů, ale Erasmus pro místní úřady. Eh, My jako parlament jsme to navrhli komisi a, a to je v pořádku, ale bylo to příliš pozdě. Myslím, že první otázka, tedy první otázka na vás, mm, je to možná trošku obtížné, asi nebudete schopni odpovědět, co by se mělo změnit situaci umístěvání celých těch programů. Tam se na systém. Měl, měl by pozměněn systém, anebo bychom měli pořád překládat nové návrhy dalších léta. A druhá věc. Potřebujeme určitou základní znalost. Měli bychom ji mít, měli bychom Myslím si, že eh, bylo, velmi dobré, kdybyste byli tak laskavi a řekli nám nějakým prostým způsobem, odkud ty peníze pochází, odkud jsou to peníze? Je to v Bruselu, nebo je to v vašich programech, nebo jak to funguje celé, protože e, jsme viděli vaše úspěchy a to je skvělá věc, ale jsem si jist, že mnozí z nás prostě neví, odkud ty peníze pocházejí. Kde je zdroj těch finančních prostředků? Byli byste tak laskavé, mohli byste pár slovy vyjádřit, kde jsou peníze do ESPON, eh, eh, Interreg, Urbact a podobně. Jak sbíráte peníze a jak organizujete svou práci? Myslím, že to také máme ve zprávě Marie Teres, ale myslím, že by bylo mnohem lepší, kdybychom to lépe pochopili. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže požádám čtyři ředitele a potom také komisi eh, o doplňující informace. Takže kdo chce začít? Zástupce ESPON, děkuji. Co se týče peněz pro ESPON, z toho je 75% z RDF a 25% z účastnické země. Monitorační výbor se rozhodl, že eh, každý ten výsledek, který je produkovaný, má evropské, evropský rozsah a proto všechny ty peníze se dávají do e, jednoho mm, místa a všechny analýzy potom, které jsou financovány e, ze strany ESPON, jsou e, financovány společně, protože všichni z toho mají užitek. Řečník hovoří mimo mikrofon. 75 je podíl financovaný z Bruselu. No, no. I think we need the commission to This answer is not enough. To je málo. Tak je to jasná odpověď, takže Peter, zeptáme se komise, jestli by mohla toto téma ukončit a potom bychom pokračovali. Může komise říci, jak funguje systém financování všech v podstatě všech těchto panevropských, celoevropských programů. Děkuji. Co se týče meziregionální eh, spolupráce, je to specifický rozpočet, jak říkala Marie Teres, eh, interregionální rozpočet je věnovaný pro tyto čtyři programy. Jsou to peníze z IRDF, eh, ale Eh, je to až 75 eh, eh, z celkového rozpočtu příslušného fondu a zbytek z členského státu. A komise navrhuje udělení nebo rozdělení těch prostředků mezi jednotlivé programy, to je na rozdíl od programů s přeshraniční spolupráce, E, zatímco tady ta mm, regionální celoevropské programy, ty jsou financovány jaksi centrálně. Kolegové, já bych chtěla připomenout, že my jsme podpořili pokračování těch tří silných stránek e, v spolupráce, to znamená mezinárodní, přeshraniční a interregionální. To znamená, že to jsou mm, tři různé typy spolupráce a toto je ta, ta interregionální. Takže se vracíme k vám. Já jenom stručně bych doplnil, eh, že například za ESPON nejvíce eh, je třeba budovat eh, časově udržitelné programy, tam je důležitá ta kontinuita pro eh, ty místní eh, samozprávní orgány a eh, jak jste sám třeba říkal, že tam právě by mohla nastat určitá nejistota, jestli ten program pokračuje, tady se jedná o sedmileté programy. A co se týče transferu informací a poznatků, to je naše největší výzva. My My potřebujeme právě tyto informace dostatečně šířit a doposavať toto nebylo realizováno dostatečně. Je to takový typ aktivit 50 na 50. Vy všechny poznatky informace můžete přinést, ale pak potřebujete také ty příjemce, kteří jsou připraveni toto zpracovat na politické aréně, aby se tyto informace a poznatky učinily viditelnými. A pak samozřejmě záleží na tom, jak se říká, odkud vítr fouká a, a je třeba tedy tomu věnovat pozornost. Ještě jedna drobná doplňující otázka, když dovolíte hovoříte o šíření informací. Existuje program Regiony poznání, to na nějaké období mezi programy, nebo co jste to říkal, můžete to prosím vás doplnit? Já jsem tady to zcela nepostřehl. Může komise odpovědět asi regiony poznání nebo regiony vědomostí? Jak to s nimi vypadá? tak to asi bude pan Lambla. Regiony pro, eh, pro změny trhu, to se týká celé řady různých programů. Regiony vědění, to je jiná věc, to řídí DG pro výzkum a nyní je to financováno v rámci interregionální spolupráce a bude to sloučeno s naším programem. Dobrá, takže kdo chce hovořit nyní po Petru eh, Mel, Malvany? Melvin. Ještě abych doplnil, co tady zaznělo. Co se týče interakt, eh, v našem případě je to 15% z členských států a 85% eh, z fondu ERDF. A také bych chtěl říct, že, jak zaznělo na dní evropské spolupráce, Evropská územní spolupráce, to je hlavně o spolupráci lidí a o struktur, ne tolik ani o penězích, protože ta teritoriální spolupráce vyžaduje hodně času a právě proto je to něco, co se bude rozvíjet a ty výsledky nelze očekávat hned po skončení programu. My se právě v rámci toho dne evropské spolupráce e, přiblížit tu spolupráci občanům. A abych také odpověděl na to, co říkala Marie Therese Schmidt, my jsme nyní v uprostřed procesu hodnocení toho, co bylo implementováno a snažíme se soustředit nejenom na kvantitu, ale také na kvalitu toho, co bylo realizováno a hlavně na dopad, který to má. Máme určité inovativní aspekty té kampaně, ale musíme mít na paměti, že to je teprve druhý rok, implementace této eh, akce a samozřejmě do budoucna se čeká, že se toto daleko více rozvine a eh, půjde o to, aby lidé se co nejvíce dozvěděli, co se uskutečnilo a v čem je přidaná hodnota územní spolupráce. Děkuji, Michel Lamblin. Děkuji. Ty čtyři programy tady představují 50 milionů eur, což je 1,5 promile evropské politiky soudržnosti. My můžeme eh, prokázat schopnost využití daleko lepší, třeba několik miliard eh, můžeme využít. Máme, máme celou řadu programů, kde skutečně můžeme demonstrovat naší schopnost využití tohoto rozpočtu a my potřebujeme daleko více komunikovat a na to rozpočet nemáme. Výbor regionů například také hodně podporuje naše aktivity a může, nebo komise to mohou pomoci toto rozšířit, ale Eh, náš svět spolupráce je, je, je strašně úzký a malý eh, v rozsahu eh, omezeného rozpočtu, který máme. Pro Evropu je pro vás, pro mě, pro všechny přirozené, že Evropa je hlavně o spolupráci, ale v jednotlivých zemích, v regionech, tam se hovoří různými jazyky a tam to není tak samozřejmé, takže my musíme hodně komunikovat na toto téma. A co se týče otázky pana Obrichta, jak co můžeme změnit v systému. Já si myslím, že tak jak my ve světě spolupráce očekáváme, že eh, eh, ty naše akce budou součástí povinného mainstreamingu. To znamená, že eh, Eh, by ty nejlepší výsledky mohly být implementovány v, také třeba v regionálních programech, dříve než se budeme pokoušet vymyslet něco, co už dávno bylo třeba vymyšleno v rámci těchto programů. A také bychom si přáli mít nástroje a dlouhodobé monitorování. Třeba v našem případě, pokud je projekt schválený a eh, zahájí se transfer osvědčené praxe, prakticky stále ta praxe je předaná další generaci. Protože praxi lze předat, ale nelze ji okamžitě implementovat. Předává se jenom myšlenka a většinou ty místní samozprávy třeba rozhodnou nejprve o způsobu, jak financovat tu implementaci a velmi často se to uskuteční až v dalším programovém období, ale Eh, hodnoceni jsme v rámci toho jednoho období, takže mnoho stážistů zjišťuje, že krásné myšlenky financované z evropských peněz se objevují v novinách v národních jazycích, v národních fondech, jako kdyby je někdo tam vymyslel, ale to je výsledek evropských peněz. Ale tím, že ten výsledek se projeví až v následujícím programovém období, tak už tam nejsou žádná loga a žádné povědomí o tom, že to je financované z evropských peněz. To je takové trošku technické, ale je to velmi důležité taky. Děkuji. Um, yes, uh, Emmanuel Muller. Yes. Emmanuel Muller. Děkuji. Ano, otázce stability. Já myslím, že je to velice důležitý bod, protože je tu potře- zapotřebí hodně času, abychom eh, vytvořili eh, nové inovace, abychom rozvinuli nové mm, nástroje a myšlenky eh, třeba v Urbakt a také spousta práce v novém přístupu a v rozpracování nových nástrojů. To vlastně bylo vyvinuto v posledních deseti letech, takže to není něco, o čem můžete říct si, že toho dosáhnete za dva, tři roky. Trvá to opravdu dlouhé období a naprosto souhlasím s tím, co říkal Michel. V každém případě jsme malými programy a myslím, že jsme takovými hybnými silami inovace, takže eh, můžeme transferovat eh, tyto věci do hlavní programu a je to relativně nové na evropském poli, ale eh, myslím si, že a proto to nebylo tak úplně eh, jednoduché. Pak otázka týkající se eh, volených eh, osob. Já myslím, že to je skutečně velmi dobrá iniciativa, třeba Erasmus. Otázka je, co jsme udělali v Urbaktu na malé úrovni, no, v malém objemu. My jsme organizovali školení pro tyto osoby volené, které budou zaangažovány do našich projektů. To znamená, že to jsou zastupitelé, kteří mohou pracovat v sítích, protože jejich města byla zaangažována v našich projektech. A pak je tu další práce, která musí být odvedena a tady s tímto máme velmi dobré zkušenosti. A pak tady byla otázka týkající se e, dalších klíčových otázek. To je, e, je tu více měst a měst, které jsou vzájemně propojeny a jde o to, abychom byli schopni um, se vyrovnat s otázkami, um, které se týkají dalšího rozvoje měst a podobně. A proto si myslím, že um, musíme dále na tomto pracovat uh, i v Urbaktu do budoucna. Děkuji. Já bych se zeptala eh, komise. Eh, požádala, aby nás informovala, jak si stojíme s přípravou další generace těchto programů, protože Mm, eh, tady máme obecné eh, eh, nařízení, které se týká pokračování těchto programů a běžně mm, ta spolupráce začíná později než hlavní programy, ale kde se teď nachází komise s přípravou dalších doplňků těchto programů? Nebo možná něco jiného bych chtěla ještě dodat komise. Ano, děkuji, paní Hübner. Mm, ano, abychom učinili pokrok a abychom byli hotovi, až nařízení bude konečně schváleno. Doufáme, že to bude v listopadu tak jsme začali s přípravou spolu s hlavními úřady eh, v členských státech. Takže eh, pracovali jsme, tak jak řekli čtyři eh, zástupci programu, spolupracujeme i s nimi na těchto úkolech v členských státech. Snaží se definovat tematické cíle, které budou zvoleny a také nám jde o nové aktivity, které mají být rozpracovány v rámci všech těchto programů. Takže doufáme, že tu bude že to budeme připraveni a že budeme moci um, pak udělat posouzení. A tady máme devět měsíců stanovených, tak doufejme, že to bude schváleno ještě před létem příštího roku. Ano, to zní jako závazek ze strany komise. Chápu také, že nové programy budou připraveny k schválení v té době. Nevím, jestli ještě někdo chce za nás něco říci. Piskoš? Ještě možná k, um, něco k tomu, co říkali členové parlamentu, a to se týká propojení měst. Um, vy jste navrhli jako parlament, aby se rozsah působnosti interregionální spolupráce rozšířila, tak aby bylo pokryty toto propojení měst, toto, z toho jsme se ujali a to bylo také zapracováno do pozičního dokumentu eh, Komise o budoucnosti těchto interregionálních programů, takže členské státy se už připravují na to, jak ehm, se vyrovnají s, těchto, s těmito novými úkoly rozšířenými. Dále jsme potěšeni tím, co zmiňoval pan Mulen, a sice jsou to pilotní programy, které byly udělány v Urbaktu pro zástup, zastupitele. A parlament nás o to požádal um, a, a um, měli jsme velice pozitivní odezvu. V tomto Eh, programu, který byl eh, rozpracován eh, v rámci Urbaktu. Tady je, jsou určitá skupina zastupitelů, jsou takové místní skupiny z měst, které se připravují místní akční plány, takže si myslím, že toto bylo velice užitečná věc a doufám, že se v tom bude pokračovat i v příštím programovacím období. Rovněž eh, zvažujeme ehm, to, že se bude ehm, pokračovat nových výzvách, že budeme reagovat na nové eh, výzvy. Ehm, musí tady být rozumná rovnováha, je tu do, dobrých zkušeností se současnými programy, ale jsou tu nové výzvy, například Urbakt, tady je výzva mm, při působit se novým, novému vývoji mě, jsou tu nové teritoriální nástroje a v Urbaktu jsme se pokoušíme Eh, zvýšit povědomí eh, o těchto věcech a také vytváříme kapacity pro městské úřady, tak jak se připravují nové městské eh, no, plány rozvoje měst. Co se týče politického významu našich sociálních Mm, inkluze. Rovněž eh, se parlament pokouší posílit eh, integrovaný přístup k regionální politice, takový celostní přístup eh, k teritoriální soudržnosti. Já si myslím, že to je nejlepší způsob, který můžeme zvolit. A tak můžeme na pomoci eh, vyřešit větší problémy. Také to je, je to problém ve městech, protože eh, spousta těchto problémů je, se vyskytovala v předměstí velkých eh, hlavních měst v minulosti a to bylo výsledkem určitých selhání v politice a chyb. A v některých členských státech ehm, tady to zaměření se na inkluzivní přístup, to tady existovalo celá léta. Poučili jsme se a e, rádi bychom rozšířili tyto poznatky a zkušenosti na e, další členské státy. A chtěl bych se ještě zmínit o tom, že tu mnoho workshopů, které se plánují v rámci otevřených dní, nebo bude to v říjnu, e, to budou ty čtyři interregionální programy, které e, předloží své zkušenosti a to bude dobrá příležitost, jak prezentovat e, to, čeho už bylo dosaženo a co se také plánuje do budoucna. Děkuji. Děkuji. Pokud nejsou žádné další otázky a připomínky, tak bych ukončila tento bod a děkuji ještě jednou všem třem, čtyřem ředitelům a doufám, že i v budoucnu eh, budete mm, nám moci prezentovat v tom budoucím tomto výboru, ať už v něm bude zasedat kdokoliv další vývoj vašich aktivit. A nyní bych se přesunula k dalšímu bodu. Je to stanovisko připravené Andrejem Kovačevem ohledně víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Andrej, máte slovo. Děkuji, Danuto. Chtěl bych se s vámi podělit o situaci a průběhu. Náš výbor asi bude jediný, který předloží zprávu k návrhu eh, Rady pro mm, víceletý finanční rámec na další období. Eh, výdaje soudržnosti představují třetinu evropského rozpočtu, takže si myslím, že je důležité, aby náš výbor se vyjádřil tady a hlavně zmínil dvě hlavní témata v stručném zdůvodnění našeho stanovisku. Eh, víte, že my můžeme tady pouze říci ano nebo ne. Eh, kapacita politiky soudržnosti eh, dodat jaksi výsledky našim občanům a dále dohoda, politická dohoda z června. Zaši jsme se dohodli v loňském roce, že pokud bude politika soudržnosti Eh, musí být silným nástrojem a musí eh, být udržena minimálně na stejné úrovni, na jakém bylo její financování v tom uplynulém období 2007 až 2013. A proto škrty ve všech eh, sumách, včetně této problematiky, jsou, jsou tedy problematické, ať už se jedná o strategii Evropa 2020, nebo dosažení soud, eh, ekonomické a teritoriální soudržnosti. Je pochybné, zda politika soudržnosti bude eh, dostatečná pro zapojení všech evropských regionů do jednotného trhu eh, což by podkopávalo evropskou solidaritu. Nicméně skutečnost je taková, jaká je. Musíme respektovat a vůli eh, samotného Evropského parlamentu a jediná cesta pro Evropský parlament, jak eh, poskytnout svůj souhlas, je zajistit Předvídatelnou flexibilitu evropské politiky výdajů eh, agendy 2020, aby to bylo garantované a nikoli eh, nejisté podle jednotlivých ročních rozpočtů. Nicméně není garantováno, že eh, naše politika přinese ty výsledky kýžené pro jednotlivé občany a to je jedno z rizik, na které chci upozornit. Taková je totiž skutečnost, jak jsme o ní diskutovali v uplynulých několika letech od začátku jednání o e, novém návrhu VFR z Evropské komise. A druhá věc, jednání trialogu o politice soudržnosti pokračují. Zítra pokračuje další kolo, zatím nebylo dosažené závěrečné dohody ohledně právního základu a bodů, které e, jsou obsažené v nařízení VFR a které doposavať byly jaksi definovány rigidně. Zatím e, ve svém červnencovém usnesení eh, parlament přijal určité podmínky, které zatím nebyly naplněny. Proto já navrhuji zítra, abychom přijali doporučení pro rozpočtový výbor, aby eh, jak si poskytl souhlas za předpokladu, že usnesení z 3. července ohledně politické dohody k víceletému finančnímu rámci pro nadcházející období budou zaplněna. Eh, a děkuji kolegům za jejich přispění k víceletému finančnímu rámci a, a diskuzi o něm i k trialogu a já doufám, že se podaří dosáhnout jak ve prospěch parlamentu, tak občanů co nejlepšího výsledku. George Stavrakakis, socialisty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve srdečně poděkoval panu zpravodaji Eh, já vlastně nechci mnoho připojovat. On předložil své stanovisko, já bych rád jenom zdůraznil, že jednou z podmínek, kterou stanovil Evropský parlament, je, aby víceletý finanční rámec dostal finančním podmínkám, eh, protože zatím nejsou vyjednání uzavřena, zejména v politice soudržnosti. Máme důležitý nástroj, který potřebujeme, abychom podpořili soudržnost v EU. Děkuji, Skutmany za liberály. Protože víme, že parlament alespoň negociační vědací tým se dohodl na hlavním eh, počtu nebo čísle, to, to už je neměnné. To je tak přístup parlamentu, alespoň pokud jsem informován. Um, ale je to jedna věc, která se nás týká. Je to 7, eh, 7 já bych navrhl, abyste věnovali eh, pozornost tomu v Evropské unii, protože těch 7 rezervy, které to, co bylo navrženo radou, eh, to je, tato rezerva by se mohla změnit finanční prostředky na dalších sedmileté období pro politiku soudržnosti. A musíme podle mě vyjádřit se k tomuto, a sice alespoň by to mohlo posunout nějaké peníze do dalšího eh, sedmiletého finančního no, období a i když eh, rada eh, navýší toto, tak toto se dotkne pouze Eh, našich některých položek a myslím si, že bychom nějakým způsobem měli vyjádřit se k této věci, ehm, alespoň jestli bychom mohli změnit eh, to číslo, které bylo společně schváleno. Ano, děkuji, François. Děkuji, paní předsedkyně, my podporujeme tuto zprávu. Za prvé proto, že potvrzuje náš postoj týkající se makropodmíněnosti, což je velice významný předmět vyjednávání a také proto, že explicitně odkazuje eh, na Evropský parlament jeho prohlášení v červenci, kde se jedná o podmínky akceptance víceletého finančního plánu. A proto jsme spokojeni s touto zprávou, budeme hlasovat pro. Uh, merci Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát v celé řadě věcí. Mohu souhlasit s panem zpravodajem. Samozřejmě je správné, že škrty jsou problematické a evropská solidarita je ohrožená. To je logické. Abych tady dávala nějaký souhlas, to bych považovala za příliš dobrodružné. My tady vidíme ten problém výkonnostních rezerv a samozřejmě vidíme problém makroekonomických kondicionalit Důležité je, aby parlament zřetelně řekl, že s tím nesouhlasíme a aby v trialogu toto sehrálo odpovídající roli. Jinak se domnívám, lze tímto způsob... není možné tímto způsobem dát souhlas tak, jak to předložil pan zpravodaj. Thank you. Děkuji. Ještě by někdo se rád o slovo k této otázce. Není tomu tak? Andrej by možná chtěl odpovědět. Jenom krátce bych chtěl odpovědět a znovu připomenout, že eh, toto je určitá procedura a my musíme také vyjádřit se stanovisko. Do rozpočtovém výboru musíme říct buď ano nebo ne. Alternativa k ano je ne. A pak eh, uvidíme, ale také eh, jsme v trilogu a všechny tyto body, které jste se tady, eh, které jste zmínili, eh, makroemická kondicionalita, těch 7% tzv. výkonnostní rezerva ehm, a také mm, před, možnosti předběžného financování a podobně, jsou součástí těchto vyjednávání během trilogu. A parlament má mandát, může diskutovat s radou ehm, v této otázce a nemá podle našeho názoru to nemá takový dopad. Eh, výbor rozpočtový, já jsem se snažil ehm, narysovat takový obecný, obecný obrázek a ano, my musíme pozitivně, ehm, vyslat pozitivní signál eh, v této proceduře, ehm, tady musíme ho vyslat rozpočtovému výboru a očekávat od trilogu, že všechny tyto body budou probrány pozitivně, parlamentu a že se dopracujeme k nějakému řešení. A to je situace teď. E, náš výbor je asi jediným, e, který e, předkládá stanovisko rozpočtovému výboru a myslím si, že to je tak dobře, protože víc než třetina peněz jdou na politiku soudržnosti, takže jsme hodně začlenění do této složky. Tak tolik jsem chtěl říct si paní předsedkyně za sebe. Děkuji. Je mi líto, že jsem předtím se nevšimla Olčecha Vlasáka, který se chtěl také vyjádřit k této otázce. Chtěl jsem jenom zmínit, že jsme to také diskutovali eh, velmi intenzivně a plně chápeme situaci a eh, my jako ECR e můžeme tuto eh, zprávu podpořit. Děkuji, to bylo vše. Děkuji, myslím, že není o čem rozhodovat. Hlasování se koná zítra Eh, takže bych požádala politické skupiny, aby vedly diskuse, kdo takovéto diskuse potřebovat bude, takže bych tímto chtěla ukončit tento bod našeho pořadu jednání. Derek Vogen tady není, takže můžeme přejít dalšímu bodu eh, pořadu jednání a eh, sice přejdeme k bodu 8, což je informace o návštěvách delegací výboru Regi do tří členských států. Můžeme, prosím, přejít tomuto bodu. Pokud by někdo chtěl eh, se mohl požádat Dereka Vogena, aby se dostavil. Ehm, Povstupujeme mnohem rychleji, než jsme totiž eh, počítali původně. Takže začneme návštěvu ve Švédsku a to je Jojo Stavrakatis, který podá zprávu o návštěvě v Kiruně ve Švédsku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Náš výbor pobýval v Kironě, jednalo se přitom o to, abychom přeskoumali politiku soudržnosti přímo na místě ve Švédsku, protože celá oblast spadá také pod cíl konkurenceschopnosti a mohli jsme konstatovat, jakým způsobem strukturní fondy mohou přispět k dalšímu eh, hospodářskému rozvoji v zemi. Byla s námi paní Krell, pan Van Nistelrooy, pan Westphal a pan Jan Nielsen. A při naší výstavě, eh, pardon, návštěvě ve Švédsku jsme mohli konstatovat, že tato řídce osídlená oblast eh, vykazuje zjevné nevýhody a prostřednictvím prostředku ze strukturního fondu je možné reagovat na výzvy, eh, které stojí před tímto regionem stávající lidský kapitál a také přirozené bohatství v tomto regionu je tím pádem možné lépe využít. Zejména jsem chtěl poděkovat kolegovi Jasnovi za iniciativu, které se chopil. On navštívil, abychom, navrhl, abychom navštívili Kironu. A podnikl veliké úsilí pro to, aby tato cesta byla optimálně zorganizována. Všichni, kteří tam jeli, vědí, co jsme v Kironě dělali a kolegové, kteří by se zajímali o další detaily, se mohou podívat podrobně na celou zprávu. Děkuji. Děkuji, nevím, jestli někdo se chce přihlásit k té návštěvě ve Švédsku, nikoli je dobrá. Takže se přesuneme k další delegaci, pan Winkler tady není, takže Konstance, mohla byste nám podat zprávu o Korzice a Sardinii, prosím? Mohu to udělat velice stručně, protože všichni mají před sebou zprávu. Zaprvé bych chtěla skutečně poděkovat za podporu ze strany Kor, poslanců z Korziky a ze Sardinie, eh, kteří nám umožnili tuto napínavou cestu. Jednalo se tady především o to, abychom poznali, jak funguje přeshraniční spolupráce nejen mezi dvěma ostrovy, ale také mezi dvěma členskými státy. Pro mě osobně bylo nové, že to vlastně nefunguje ještě tak dlouho. A proto to pro nás bylo opravdu zajímavé vidět, jak tyto ostrovy spolupracují, jak tady fungují tyto nové systémy spolupráce a nové formy a Myslím, že kolegyně se mnou bude souhlasit, když řeknu, že obzvláště důležité bylo že jsme mohli využít této cesty k tomu, abychom s oběma stran hovořili se zástupci lokální úrovně a zástupci veřejného života a mohli jsme společně s nimi veřejně diskutovat. Bylo to obohacující pro všechny strany, sešli se tam zároveň i ty z Korziky, i ti ze Sardinie s námi. Bylo to velice, velice zajímavé, bylo napínavé vidět, že to vůbec není tak jednoduché realizovat přeshraniční spolupráci mezi těmito dvěma ostrovy. Zcela jistě to bude mít své historické důvody a také ve strategicky významné poloze obou těchto ostrovů. A proto mě nesmírně těšilo, že jsme se mohli této cesty účastnit. Měli jsme Kromě toho mořského parku jsme poznali i jiné napínavé, zajímavé projekty, ale to se všechno můžete dočíst a já mohu jenom dát určitý podnět za práci našeho výboru, aby při výběru budoucích míst pro výjezd delegací se vždycky vybíraly určité specifické příklady, které třeba nejsou tak nápadné na první pohled, ale na druhý pohled nám dávají skutečně významné otázky spolupráce a ukazují, ukazují také, kde existují určité nedostatky a kde je třeba a kde je možno dále spolupracovat v rámci této územní spolupráce při využívání těchto grouping systémů. To platí zatím pouze pro tento mořský park, ale vůbec přijít na ten nápad to rozšířit na obecnou spolupráci otevřít to obecné spolupráci, na no to se dříve jaksi nepřišlo, když my jsme se domnívali, že je to zcela zjevné. No, říkám, byly to napínavé diskuse a pro mě osobně to tak byl ještě specifický jazykový kurz ve francouzštině a v italštině, což taky neškodí, že? Takže ještě jednou všem děkuji. Uh, thank you. Anybody else? Děkuji. Někdo chce Ehm, něco říci k zprávě delegace na Sardiny a Korzice? Prosím, François Alfonzi, máte slovo. Já se především omlouvám, Constance za to zvonění telefonu, které opravdu přišlo nevhod. A srdečně děkuji zástupcům a poslancům, tedy, kteří si dali tu práci a účastnili se této cesty. Bylo to obohacující, myslím, jak pro europoslance, tak eh, pro eh, místní obce, které je mm, přítali a eh, v těchto regionech, v regionech, které jsou hodně poznamenané historickým rozdělením států, je opravdu e, taková akce velice důležitá a přináší novou dynamiku, která doufám se projeví i v budoucím programovém období. Takže jménem Joma Jočase, který spoluorganizoval tuto cestu, mohu říci, že jsme byli opravdu velmi, velmi spokojeni e, průběhem této cesty i jejím dopadem. Děkuji a takže můžeme uzavřít tento bod o Korzice a Sardiny. Zbývá zpráva z Berlína, ale nikdo z obou kolegů, kteří měli vystoupit na toto téma, tady není. Takže můžeme eh, se dohodnout, že rozešleme všem členům výbo- zprávu z Berlína. A vidím, pan Luhan. Dobrá, děkuji. Da, vă mulțumesc mult. Eu am fost unul dintre protagoniștii care au călătorit la Berlin. Ehm, a fost o mm, călătorie foarte constructivă. jsem součástí této delegace, byla to velice konstruktivní cesta. Viděli jsme, jak evropské fondy mohou být efektivně využity díky vizi. To opravdu na nás udělalo veliký dojem a především ekonomické eh, centrum pro podporu podnikání eh, Eh, nás zaujalo, bylo vidět, jak lze vytvořit infrastrukturu eh, pro podnikání v daném regionu. Stát a obec eh, pomocí evropských fondů dali k dispozici novým podnikům infrastrukturu, za daleko výhodnější ceny, než jaké by eh, mohly eh, nalézt na trhu. Osobně se domnívám, že je to projekt, který by mohl být příkladem pro jiné členské státy. Také jsme eh, navštívili několik sociálních infrastruktur. Víme třeba v Berlíně, že je mnoho přistěhovalců, mnoho cizinců, kteří naráží na problém sociální integrace a my jsme velice ocenili způsob, jakým se obec e, snaží řešit sociální problémy těchto lidí s pomocí sociálního fondu a obecních fondů. Také jsme e, měli několik schůzek s lidmi, kteří se věnují územnímu rozvoji Berlína. Berlín Eh, si prošel těžkými lety, kdy celé město bylo jako staveniště a společně jsme my jako europoslanci jsme kladli složité otázky a pokaždé jsme dostali eh, komplexní odpovědi a požádali jsme, aby se tyto příklady staly takovým vzorem osvědčené praxe pro benchmarking politiky soudržnosti tak aby bylo možno tyto ehm, dobré nápady a příklady předávat dalším zemím, protože víme, že je vždy problém eh, jak nejvhodněji vydávat veřejné prostředky, takže jsme jednali o různých koncepcích, které tyto obce a regiony vypracovaly, protože co se když mluvíme o Berlíně, nemluvíme pouze o samotném eh, hlavním městě Německa, ale o celém spolkové zemi, která funguje jako jeden region. Takže eh, skutečně Berlín můžeme dát jako příklad osvědčené praxe a naše závěry byly velmi konstruktivní a zaznamenali jsme, že veřejné prostředky tam jsou vydávány velice účelně, kontrola je velice efektivní, kontrola eh, vydávání těchto prostředků a současně eh, je tam snaha o omezení byrokracie. Viděli jsme tedy, jak může být ta praxe usnadněná. Kromě toho pracovní atmosféra na, pis, na misi byla výborná, některé ty aktivity byly velmi příjemné a tak já děkuji, že osvědčená praxe z Berlína může posloužit i pro další členské státy. Děkuji. Děkuji vám. Takže jestli nejsou žádné připomínky, nejsou, takže tím bych uzavřela bod 8, Lambert. Jsem chtěl dodat, nebo spíš zeptat. Později budu mluvit se členy, kteří byli v Berlíně. Teď vedeme diskusi o různých tematických um, oblastech Evropského sociálního fondu, ale já si myslím, že je dobré propojit tento EDF a sociální fond e, v těchto městech. Je dobré přivést lidi k nových iniciativám a mm, povedou k obnově. Já jsem pochopil, že zvláště v Berlíně tam ta praxe už existuje. Není to jenom otázka toho, kolik peněz e, existuje v sociálním fondu, jestli je to 23% nebo 505%, a kolik peněz je e, v EDF, ale je to to překrývání se e, peněz. To, co bylo e, tak velmi jasným způsobem prezentováno v Berlíně. Později budu mluvit ještě se členy delegace, ale Návštěva v takovém městě, jako to bylo v tomto případě v Berlíně, nám pomůže pochopit, jak naše nástroje mohou e, fungovat, e, jak se mohou doplňovat, kde mohou vznikat synergické e, efekty. Jedna z věcí je, že synergie a tento přístup je důležitý a nejenom nejenom otázky. Když máte například 25% a nemáte žádnou spolupráci v praktic, praktických aktivitách města, tak nedosáhnete cílů, které jste si přece vzali. Takže vy v té zprávě je, bylo, řeč, je, bylo řečeno, že ta praxe, která je, se osvědčila v Berlíně, je pro nás důležitá a neměli bychom na ní eh, zapomenout, když povedeme podobné diskuze. Děkuji, Petr Luchan. Eh, no, souhlasím, souhlasím, souhlasím s tím, co řekl Lambert. Jsem spokojen s tím, že se tady chápe nezbytnost takových investicí a použijte jako příklad pro eh, dobrý postup. A já bych rád využil této šance a eh, příležitosti a řekl vám, eh, že je třeba vidět také rozdíly toho, jakým způsobem se používají například prostředky z Evropského sociálního fondu. Dám vám jeden příklad, který je dostatečně jasný takových zemích, jako je Německo, v Berlíně, je možné z penězi sociálního fondu stavět infrastrukturní budovy pro jasný cíl, pro sociální přístup. Ale v nových členských státech není možné použít, použít více než 5 prostředků z tohoto fondu a ve výjimečných prostředcích je možné využít o něco více procent, asi 10. A podle mne by toto mohlo být předmětem diskusí v Evropském parlamentu a také předmětem vyjednávání mezi Evropským parlamentem a vládami, především vládami zemí přátel soudržnosti, evropské soudržnosti. A nechtěl bych zapomenout na tento aspekt, protože podle mého názoru by to bylo velice významné ve členských státech, zejména v těch, kteří vstoupili nedávno. Uh, to by nám pomohlo lépe používat evropské peníze a mít lepší absorpci fondu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ráda bych eh, uzavřela tento bod a chtěla bych vás informovat, že jako obvykle budeme posílat tyto zprávy eh, konferenci předsedů výboru a také mm, tak to bude také. I v tomto případě, a teď bych se ráda vrátila zpátky k bodu 7 našeho pořadu jednání, to je Derek Von jeho zpráva a Chtěla bych jenom um, vyslovit varování. Je možné, že za setkání koordinátorů se bude konat už dříve, třeba před 18. hodinou, tak to vemte potaz. Derek Wong má teď slovo, kde ho máme. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel později. Měli jsme že museli jste mě čekat. Důvod eh, je, že jsem se vrátil se konference ve Velké Británii. Dnes ráno jsem tam mluvil eh, s komisařem Andorem, eh, mluvil jsem o strukturálním fondu a zvláště o mm, Evropském sociálním fondu a jak ho využít pro to, aby to mělo větší dopad v budoucnosti, například tím, že budeme motivovat regiony členské státy, aby šly tyto peníze do těch garančních programů. Takže to setkání bylo velice užitečné. Co se týče dokumentu, Eh, tak eh, je to, myslím, velice důležitá zpráva. Eh, všichni jsme pracovali velmi tvrdě na víceletém finančním rámci a myslím si, že můžeme to ukončit, toto dohodu a nařízení v příštích týdnech, takže budeme moci začít řádně pracovat příští rok s novým programy, ale až ukončíme naši práci, pak bude důležité také, aby členské státy a regiony odvedly svou práci a aby byly připraveni a mohli implementovat nové programy a to co nejdříve v roce 2014. Takže to je obsah tohoto dokumentu a je to pracovní dokument v této fázi a ještě budeme eh, pracovat na následné zprávě někdy do budoucna, ale tento pracovní dokument se zabývá některými otázkami, které by mohly mít dopad na členské státy a eh, připravenost regionu implementovat další kolo eh, programu kohezní politiky. A abych eh, potom rád nastínil některé z těchto otázek, které, na které bychom se měli podívat, hm, jak se budeme připravovat na další programy. Já jsem tady mluvil o věcech jako potřebě učit se z minulých úspěchů, ale také chyb, hm, tak abychom eh, se postarali o to, že se už věci některé nebudou opakovat do budoucna, abychom je udělali lépe do budoucna, hm, protože ty programy budou mít větší dopad v budoucnu. Také chci říci, že tady máme eh, určité organizace a struktury v regionech a a to bude mít svůj dopad. A pak eh, tady bude mít, budeme mluvit o dopadu těchto programů do budoucna. Také zde zmiňují eh, eh, význam ekonomické politické situace v jednotlivých členských státech a regionech, protože to všechno bude rozdílný vývoj a nemůžeme očekávat, že stejné programy, stejné programy se budou objevovat v každé regionu Evropské unii. Nemůžeme očekávat stejné organizační struktury, takže toto musíme vzít také v úvahu. Rovněž ve zprávě zmiňuji zmiňuji potřebu eh, regionální a místního zaangažování se a také eh, hlavně myslím na eh, partnerskou dohodu. Členské státy opravdu musí zajistit to, se postarat o to, aby byly začleněny do, aby byly regi, regionálními, lokálními hráči v těchto, této dohodě. A mm, musíme se podívat na danou situaci v členských státech a regionech a podívat se, jak tam fungují místní úřady. Také mm, se snažím zjistit, jestli mm, jsou tu nějaká nová Um, opatření, která jsou navržena eh, eh, a která budou užitečná, například na místní na společný akční plán. Mm, je tady teď eh, možnost, aby regiony členské státy toho akčního plánu využí, využívali, ale snažím se zjistit, jestli opravdu je využívají, protože pokud ne, tak moc nemá smysl, aby to bylo součástí nařízení. Eh, dále navrhuji, abychom se podívali na budoucí šance, eh, aby například, eh, jestli členské státy a regiony opravdu využijí příležitosti a pokuší se zjednodušit, zjednodušit celý postup třeba pro ty uchazeče. A také navrhuji, abychom se věnovali otázce toho, jestli, jak se soustředí regiony a členské státy na ty programy a také navrhuji, abychom se podívali na to, jestli, jak se členské státy vyrovnají s těmito podmínkami podmínkami. A, takže je tady celá řada otázek v této fázi, spíš než odpovědí, ale myslím, že je důležité, abychom se pokusili rozpracovat nějaké nápady a zjistit, jak jsou připraveny členské státy a regiony. A to jsou tedy některé z otázek, které jsem nastínil. Navrhuji tedy, abychom si to dnes jenom eh, vyslechli, abychom eh, vyzvali eh, dva řečníky, jeden je z Rakouska, jeden z mého vlastního regionu, a ti nám mohou předložit některé návrhy toho, jak už jsou připraveni, aby se implementovalo další kolo kohezuální politiky. Takže předám slovo teď dalším řečníkům. Děkuji. I would like then to give the floor to the... A nyní bych dala slovo prvnímu z obou řečníků, kteří byli pozváni Derekem Voganem a potom si vyslechneme stínové zpravodaje. Takže prosím, pan Markus Gruber z Rakouska, výkonný ředitel Konvelop. Prosím, máte slovo. Děkuji děkuji za pozvání na eh, diskuzi o přípravě dalšího programového období. Připravil jsem si nějaké slajdy, jsou v angličtině, asi to bude snažší pro čtení. Sám se budu držet své mateřskiny a budu v prezentaci i v diskuzi hovořit německy, protože se budu moci vyjadřovat daleko přesněji. The preparation, the Ehm, Příprava na období struktura, ze strukturálních fondů 2014 až 2020 v Rakousku. Možná jenom eh, pár informací, abychom si to dobře připomněli. Hovoříme v Rakousku eh, o zemi, která má tady 8,5 milionů obyvatel. Máme federální uspořádání, máme devět zemí a toto je důležité si uvědomit z toho důvodu, že doprosud v každé z těchto devíti zemí fungoval vlastní operační program v oblasti Evropského regionálního fondu. Řádová velikost, o které hovoříme, je 1,2 miliard euro z ESF a e RDF, to znamená v přepočtu zhruba 170 milionů eur ročně. Pozoruhodné pro Rakousko je, domnívám se, co do vyváženosti EAFERT eh, jsou spíše malé programy, to je velikou roli hraje program pro venkovský rozvoj. Důležitý z rakouského pohledu je, také oblast Protože jsme poměrně malá země, tak územní spolupráce je pro nás nesmírně důležitá. Tady jenom krátce, abyste dostali relace do souvislostí, eh, hovořím o korutanech, to eh, jsou malé, pardon, v jádru hovoříme o malých programech a tyto programy byly ještě do, právě přirozděleny do těch devíti různých spolkových zemí s různými programy. A proto ta otázka, co jsme se z toho poučili, Jasným bodem je, že v běžícím období tím, že byly zrušeny ty hranice malých oblastí že se usnadnilo programování, vznikla určitá flexibilita, ale při uskutečňování programů v tomto období na základě detailních úprav i v oblasti administrativních kontrolních systémů je příliš velká složitost. No, jaký efekt eh, z toho, čeho jsme se poučili? Byl to dlouho také politický diskurs. Skutečnost je taková, že jsme prostě těch devět programů na rakouské úrovni nakonec sloučili do jednoho. A to platí pro EFRE. Týká se to opět přípravné fáze, protože o tom se strašně dlouho diskutovalo a teprve v červenci došlo k rozhodnutí ve směru sloučení těch devíti programů do jednoho. A to samozřejmě má implikace další pro celou přípravu. Dalším bodem je, že vlastně celkově se hovoří o určité reformě a proto došlo také ke koncentraci počtu těch prostřednických těles nebo aktérů. Eh, snažíme se postupovat spíše ve standardizaci. Tady tedy zcela jasně otázka administrativy a organizace programu. Tady došlo k eh, hlubokým změnám. Když se podíváme na partnerské dohody a operační programy, Partnerská dohoda v Rakousku se nazývá Strat AT 2020. To vyplývá už z přípravného období, které mezi tím se, a tento název se mezi tím skutečně zažil, etabloval. A máme tady právě ty elementy ze spora, čili top-down i bottom-up, čili ze zhora. To znamená napojení do intenzivního, širokého diskusního procesu, Měli jsme 15 tematických skupin, tři veřejná fóra a dvě, dva veřejné konzultační procesy. První návrh byl představen veřejnosti v červnu to vlastně nastartovalo první konzultační mechanismus celé veřejnosti, druhý návrh se předloží v říjnu a bude to také konzultováno s Interservisem, čili s příslušným konzultačním místem komise. Myslím si, že je to pro Rakousko ctižádostivý cíl, protože do konce roku chceme mít finální návrh a samozřejmě to bude ještě obohaceno konzultacemi a ukáže se, zda to tedy budeme moci, moci skutečně tak dodržet do konce tohoto roku. Když se podíváme na ty objemy, které jsem vám na začátku uvedl, o kolika programech hovoříme? Hovoříme o čtyři až pět monofond programech, nemáme žádné multiply, multiprogramy. Zatím je ještě otevřené, jestli budeme mít jeden program ESF pro ty přechodné oblasti, ale i tady je ještě proces v diskusi. Potom máme ještě sedm CBC programů v oblasti územní spolupráce a samozřejmě také eh, oblast spolupráce ve, ve, na, ve venkovských oblastech a v oblasti rybolovu. Ehm, proces zpracování návrhu operačních programů pokračuje, ale zřetelně pokulháváme za původním harmonogramem bývalých předchozích období. Ehm, to mimo jiné souvisí také s tím, že pochopitelně tady máme co dočinění s novou situací, protože přicházíme na jeden program a došlo k poměrně pozdnímu rozhodnutí v této oblasti v RDF e a cílem je do konce roku, po případě v prvním kvartálu 2014, mít konečné znění. Důležité je to především pro rozvojové programy ve venkovských oblastech, protože v RDF e máme ještě běžící programy a tady máme určité možnosti přechodové. Ve zprávě se také e, krátce zmiňuje územní dimenze a používání nových nástrojů zde. V Rakousku panuje určitá rezervovanost s ohledem na mm, možná příliš velký náklad těchto nástrojů. Rakousko je v zásadě země, která je zvyklá na procesy bottom-up a orientuje se ale na zapojování široké veřejnosti a s tím jsme udělali velice dobré zkušenosti s endogenním regionálním rozvojem. Čili tady mm, nemáme chuť pouštět se do používání nových nástrojů. Mm, samozřejmě synergický efekt se také mm, tedy počítá se i se synergickým programem. Tam, kde máme určité záměry, je v oblasti finančních nástrojů, kde chceme pracovat na národní úrovni, ale i ve dvou regionech bychom chtěli rozvinout odpovídající regionální fondy, fan, fondy, fondy, promiňte. Výzvy a úskalí. Je naprosto jasné, že ENKPAS vzniká v paralelitě s pracovávání běžícího období. I tady je třeba ještě leco učinit, abychom to mohli příslušným způsobem uzavřít a paralelně prostě, aby běžel tento plánovaný, plánovací proces, který je plánovaný jak na národní, čili celostátní, tak na regionální úrovni. A tady samozřejmě dochází také k určitým úzklem, lépe řečeno, nedostatku personálu. A Souvisí to také s stále se zvětšující komplexností, čili svízelností ehm, veškeré administrativy, co se týče vyjasnění té nové reformní agendy a používání nových struktur. A to je jisté, že v, té, v tom přípravném období ne, bylo zapotřebí eh, vyjet více času. Pro rakouské programy je také relevantní otázka evropského zákona o konkurenceschopnosti, lépe řečeno pravidel, která zde panují eh, čili pravidla hospodářské soutěže. Na jedné straně tady jsou e, omezení, ale na druhé straně tady panuje velká nejistota, co se týče obsahové interpretace tohoto aspektu. Celkově, a tady se naskýtá otázka ve směru přípravy pro nové období, my vidíme velice zdrženlivý postoj míst, která by mě, ze kterých by měly vycházet ty podpory a také nositelů vůbec programu, aby se účastnili v dalším období. A to by mohlo vést k určitému nebezpečí pro tyto programy. To eh, vzniklo během minulosti a dnes tady máme skutečně extrémní zdrženlivost a musíme hledat motivaci, velkou motivační práci vyvíjet a je třeba také mít možnost eh, čerpat také něco z národního rozpočtu. Eh, teď krátce jenom k územní soudržnosti. Evropská územní spolupráce, to je významný nástroj. Na to se nahlíží ve skrze pozitivně. Celkem i tady platí to vnímání toho, že v administrativním, čili vlastním uskutečňování programů eh, dosahujeme na meze proveditelnosti. Protože tady jsou různá evropská pravidla, pravidla členských států, které se účastnějí a co zbývá v mnoha případech je skutečně ten úplně nejmenší společný jmenovatel a velmi obtížný systém v realizaci pro programy, které z rakouského programu sice nejsou tak velké co do objemu, ale zase co do obsahu jsou nesmírně důležité. Celkem bych tady řekl, že máme velmi ctižádostivý, intenzivní přípravný proces kombinovaný s agendou reform, ale Máme tady určité rozdělené vnímání mezi jednotlivými rakouskými subjekty že jaksi rovnováha mezi nezbytnou kontrolou a kontrolními mechanismy a podáváním zpráv eh, a flexibilitou, která je nezbytná pro implementaci, že už tady nemáme tuto rovnováhu tedy. To znamená, že tady panuje nebezpečí, že politika soudržnosti by taky mohla leco ztratit tady. A to je jaksi jádro našeho problému. A promiňte, my teď tento výkres, my jsme to srovnávali s rodinou Bobrů. Rodina Bobrů začala... Rakousko od roku 1995 se účastní strukturních fondů eh, a Bobří rodinka chce stavět, myslím, stavět řeku. A Rakousku to velice pomohlo pro regulaci řek, ale bobří rodina je nesmírně pilná a každý e, se snaží pracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale vznikají tady určité překážky, které se stávají rizikem při realizaci politiky soudržnosti. Ale co se tady hromadí, a může potom se vyskytnout otázka, zda ta, zda voda přeteče přes tu hráz, nebo zda se ta hráz prolomí. A to je tedy problematika, kterou my vidíme v Rakousku. Domníváme se, že prostě tady je příliš komplikovaná administrativa. Ta bobří rodinka se skládá hlavně z rodinných rakouských příslušníků, ale tady se jedná o efektivní souhru všech aktérů v nejrůznějších oblastech. Toliko tedy pohled který se pokouší neříkat vám pouze pozitivní věci, ale mm, poukázat i na úskalí a samozřejmě jsem rád k dispozici pro vaše eventuální otázky. Děkuji. Paní Hybner musela na 20 minut odejít, tak ji nahradím mezi tím. Druhá prezentace eh, Peter Reland, eh, zástupce ředitele eh, a z finančního, finančního úřadu velšského z, mm, pro evropské financování, mm, Velský úřad. Děkuji, pane předsedo, musíme počkat, až se objeví folie. Asi teď, aby nemluvil o bobrech.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 Uh, ano, děkuji uh, za to, že mám možnost uh, se podělit s vámi o svou zkušenost. Doufám, že to bude užitečné. Chtěl bych začít tímto obrázkem. Um, to um, budou někteří kolegové znát. Um, je to průmyslové město, které je mezi kopci a měře, mořem v Jižním Velsku a ukazuje nám to výzvy a příležitosti pro evropské, evropské funding office ve Velsu. Jsou to Eh, celé desetiletí ústupu velmi těžkého eh, průmyslu a využít příležitosti znamená, eh, že máme tady venkovské a průmyslové a námořní prostředí. To všechno je blízko sebe a proto nám přináší nové příležitosti nebo různé příležitosti. Tak toto je Wales. Pro ty, kteří to přesně neznají, na západním koutě Evropy mapa Walesu nahoře vám ukazuje po žluté straně, žlutou stranu a zelenou, prav dopravou. Ta žlutá strana na západní Wales, to je způsobilé na, pro evropské finanční prostředky a to je tam, to je Cowden dole. Vidíte tady objem financování, asi 90% toho jde do západního Walesu a to dal, další, to bude méně, menší objem. Tady vidíte, že je to relativně mladá strativa, asi od roku 99 máme shromáždění eh, v Cardiff IFU. Asi e, máme tady jasné e, ambice, čeho chceme dosáhnout s finančními prostředky evropskými a toto bylo stanoveno ministerství na samém e, začátku když jsme přemýšleli o eh, eh, dalším eh, kole evropské dotace obecně jsou velmi podléhají kontrole a těší se velkému zájmu také ze strany médií ve Walesu. Tedy chceme dosáhnout tohoto. Nechceme za pár let vám vysvětlovat, co děláme všechno s těmi penězi. Chceme mít už možnost se posunout kupředu. Integrace je pro nás velice důležitá. Zkušenosti konečných uživatelů, sponsorů projektu a také příjemců. To všechno je pro nás má klíčový význam. My se snažíme najít správný přístup k sektorálním fondu Velisu a s tím, že je propojujeme, tak tím eh, chceme eh, zlepšovat strukturální, strukturální fondy, to jsou naše ambice, chceme pracovat také na lepším přístupu k těmto fondům a zapracovat je do projektů, které jsou takto financovány dále zjednodušení, to už mluví samo za sebe. A eh, rádi bychom se vyhli eh, něčemu, co jsme možná udělali dříve. A sice tady byla mezera mezi eh, mm, počátkem, kdy se vydávaly peníze a mm, mezi pozdějšími fázemi. Takže tady chceme začít a toho chceme dosáhnout a mm, je tady velký zájem, jak jsem řekl, o toto ve Walesu, zájem o to, co děláme. Tak, toto jsou věci, které fungovaly dobře. Ehm, už delší dobu se tomu věnujeme, měli jsme vel, dobrou velkou podporu od komise od samého začátku a to bylo opravdu důležitá součást celého procesu, který jsme sdíleli s procesem a sice v každé stádiu jsme testovali všechno, věřovali si, tak aby nenastala potom nějaká překvapení. Jedna z věcí, které jsme dosáhli, byla dohoda s komisí a sice, že by tady měla být ehm, separátní kapitola v partnerské dohodě pro Wales, která nám umožní Ehm, aby ehm, implementovat programy, tak abychom byli nezávislí na zbytku Velké Británie, protože ehm, Tady máme k tomu eh, dokument, jsme tedy součástí toho a mm, byli jsme velice aktivní a mm, chtěli jsme na pomoci administrativě v Londýně, která toto eh, rozpracovávala. Udělali jsme přeskum toho, eh, jak to fungovalo, funguje v současném období, teď to funguje, takže toho mnoho měnit nemusíme. Jenom byste si udělali představu té struktuře, mm, dva programy, máme dva na, na východě a západě Walesu, tedy jsou to programy ESF a EDF. Mm, mm, pak je tady program pro rybolov, to je z Velké Británii, a pak tady máme i programy pro venkovský rozvoj. A pak vidíte proces, kterým jsme prošli, a to byly konzultace na nejrůznějších úrovních, mm, jasný signál e, z vlády o tom, kde jsou priority, tak aby lidé věděli, e, kudy se to ubírá. Může se začít plánovat teď, musíme chápat, kdo bude co dělat, musíme správně chápat, e, kde dojde k intervencí třeba ze ústředí hlavní vlády nebo eh, kde se do toho začlení partneři z různých sektorů. Konzultovali jsme také eh, eh, toto společně mělo se vyhodnocení obsahu programů a podobně, takže mm, celkově bylo jasné, že toto mm, bude mm, jako jedna konzultace a pak jsme se snažili zajistit, abychom dostali našim eh, slibům, aby ty procesy rádně, řádně fungovaly a také nástroje, aby toto vše umožnili. A mm, co se týče integrace, eh, tady jsme mm, ustanovili eh, monitorovací výbor mm, pro všechny ESI eh, e a to pokrývá ESF a RDF. A také EFGF, e, ale to bude jednotný program z Velké Británii. My jsme se dohodli už o objemu a o velikosti s komisí, takže toto běží. A Eh, hodně jsme už pokročili v diskuzích o návrhu programu eh, komise a eh, toto byly velice užitečné diskuze. Je tady určitá logika v tom, takže každý, kdo by měl zájem se mm, o tom, toto s námi sdílet, tak to bude možné. Snažíme se dát eh, dohromady eh, to, čeho chceme ještě eh, dosáhnout. Ekonomický rámec priorit, priorit, to je důležitou součástí. To je vlastně doporučení, které vzešlo z toho nezávislého přeskumu, abychom mohli identifikovat, co se vlastně už děje a co je hotovo a čeho můžeme využít a jako, to posloužilo jako platforma tak mm, aby to, co je mm, mm, aby co dotováno evropskými penězi, aby to mělo co největší dopad. Takže tady spolupracujeme s Eh, s, ostatními, jsou tady různé aktivity, například přetváření mm, pracovní příležitosti a podobně. Finanční nástroje, mm, jenom krátce, to je veliké téma, eh, už jsme, máme se hodně učit, eh, s, ale myslím si, že tady dobře, tady se vedeme dobré diskuze s kolegy a partnery. A je tady pár nástrojů, kde jsme si téměř jistí, že se eh, je dobře použijeme, dále zjednodušení a myslím si, tady toto vypadá takto. Takže když se podíváme na evropské financování, pár kliky zjistíte, že vlastně jste v kontaktu s někým, kdo vám pomůže eh, s eh, podporou vašeho projektu, protože konec konců těm příjemcům je jedno, odkud ty peníze pocházejí, hlavně, že jsou tu peníze, a které pomohou e, financovat eh, jejich projekty s minimální administrativní zátěží. Z toho důvodu máme společný proces žádostí, kde jsou stejná pravidla pro fondy a kde je to možné, tak se snažíme integrovat také v jediném týmu, týmu vydávání, kde najdeme všechny podrobnosti týkající se eh, re, regulace jednotlivých eh, těch fondů. Eh, snažíme se, aby to bylo tedy maximálně podobné a, a ten tým tedy mm, je informovaný o těch rozdílech. Ehm, máme tu ehm, nástroj, který se používá hm, právě pro e, strukturální fondy a pro FDTF a e, jediný tým pro hodnocení a monitorování e, výzkumu. A nyní tedy hm, témata, která nejsou tak optimální. Musíme připustit, že existují různé fondy podléhající různým generálním ředitelstvím, mají různé cíle a jsou v nich prostě rozdíly a to musíme mít na paměti. Něco se také vztahuje k očekávání a my musíme se eh, ujistit, že budeme chránit příjemce od některých nepříznivých vlivů tady toho. Někteří se na nás obracejí třeba s velice dobrým plánem a e, my jim přidělíme odborníka, který to s nimi prostuduje a který třeba řekne, že tento projekt byl lepší, kdyby třeba jste tam zapojili také tu dimenzi rybolovnou nebo něco podobného, nebo e, něco třeba, e, co by zajistilo vzdělávání nebo nějakou investici nebo něco. E, Eh, takže eh, takto ty fondy se navzájem vlastně podporují, ale eh, projekty, které se účastní několika Eh, financování nebo několika projektů co mají eh, jaksi přiděleného stejného úředníka a tímto vlastně dochází eh, k tomu, aby se zamezilo multiplicitě různých administrativních problémů, které mohou vzniknout, když tedy je tam zapojeno více fondů. Eh, například problematika rybolovu, kde rozhodně není kontrola eh, eh, zanedbatelná a je to takový boj uvnitř v naší vlastní administrativy. A další téma je tam jaksi určitá rovnováha mezi starými a novými projekty, protože ono někdo řekne, vždyť víte, kdo jsou ti správní lidé, jaké projekty fungují, tak proč se toho nedržíte. Ale v tom je kus pravdy a pomůže nám to eh, soustředit se na mm, projekty, které lze implementovat rychle. Zvláště ale musíme mít jistotu, že noví lidé, kteří třeba zatím ještě eh, nikdy nic nedělali v rámci evropských fondů, eh, třeba v oblasti zdravotnictví, kde to bude přímo mít dopady v oblasti růstu a zaměstnanosti, tak ti také musí dostat příležitost. Další jsou rizika. My ještě nevíme, jaká eh, eh, bude regulace budoucích eh, fondů a v rámci přípravy nových procesů je potřeba se tedy k tomu vracet a upravovat je. Jedním z významných rizik je ten, že stále ještě dobíhají existující programy a a provozování dvou eh, programů současně je poměrně velká výzva nevíme, jaký bude eh, pokles rozpočtu, ale rozhodně tam pokles bude. A je to otázka eh, samozřejmě nejenom státní podpory a veřejných zakázek, ale je potřeba eh, jak si hodně se informovat a školit o těch změnách, které nastavonou v dalším programovém období a tyto změny mohou formovat i tu budoucí spolupráci a budoucí pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Takže to jsou hlavní eh, body mojí prezentace a jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Děkuji vám. Eh, dívám se na skínové zpravodaje, takže Knilia Erst bude mít slovo první, potom pan Kutmanic. Nevidím další prsty zvižené, pouze dva. Tak, Cornelia, máte slovo. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. No, řekla bych to tak v hloubi svého srdce chápu, že musí existovat taková zpráva, ale vlastně taky ne. Správné je, že příprava členských států musí být analyzována, to prostě uznávám ale na druhé straně přece jenom pociťujeme, že všechno vězí v přípravách, i když nevíme, jak to potom v jednotlivosti bude. A myslím si, že pakliže to celé potom skutečně má přinést své plody, musíme ten cíl velice přesně určíme. Co chceme docílit eh, touto zprávou z vlastní iniciativy? Máme tady dvě možnosti. Buď se napíše taková zpráva zcela obecně, anebo velmi podrobně, protože když se ob vrátím eh, k našemu kolegovi z Rakouska. Máme srdční s 28 bobřími rodinami. Takže je třeba, abychom se podívali na těch 28 bobrů s jejich rodinami. Je možné psát noho a neříct si nic. Eh, myslím si, že kolegové by tady mohli nekonečně dlouho hovořit, abych také za svůj region mohla toho spoustu říci, ale co chceme docílit, co je smysl toho všeho, to bych tedy ráda se nechala poučit. Chápu tu záležitost jako takovou, o tom není pochyb, ale člověk se může ztratit v tom, anebo odradit lidi v přípravném procesu protože když ty, ty lidi musí dodržet bezpočet eh, podmínek v té eh, úžasné makrokondicionalitě a proto bych ráda, kdyby mi pan zpravodaj mohl říci, co pro něho, jak bych to měla vyjádřit, co je pro něho nejdůležitějším cílem, když je pak asi těžké konstatovat přesně, jak daleko se dostali všichni v jejich respektivních přípravách. Domnívám se, že tato zpráva může být důležitá zejména i pro nové členské státy, které poprvé se účastní takovéhoto přípravného období. To všechno chápu, ale na druhé straně kvůli těm 28 bobřím rodinám mi to způsobuje tak trochu potíže, že se to buď sploští, anebo že se v tom utopíme a obojí by bylo jistě škoda. Eh. Děkuji. Mluvám se trošku, to bude trvat déle, ale já bych chtěl vyjádřit zprávodaj. Děkuji za prezentace. Viděli jsme, jak země se připravují. Život pokračuje, a my jsme ještě neukončili trilog a e, jsou tu e, země, které už poslali druhou verzi partnerské dohody komisi a tato verze je teď ve stádiu interinstitucionální konzultací. Ale já jsem chtěl e, informovat o tomto. Jestliže se podíváme na časový plán, Přesně od nejpozdější verze eh, nové eh, dohody CPR, mm, to, že jsme se už dohodli, eh, Rada komise, to tady se dostaneme k tomuto výsledku. Sice vlády mají právo předložit partnerskou dohodu den poté, co bude schváleno nařízení. Pokud mm, eh, nařízení eh, odstartuje 1. Eh, ledna, tak řekněme, když vláda nějaká bude velmi rychlá, třeba 2. ledna už partnerská dohoda, takový projekt může být na stole komise. A potom máme dvě možnosti. Pokud komise bude pracovat naprosto pomalu, ale to znamená, že využijí veškeré období, které je povoleno zákonem k jak, jak to bude vypadat s časovým plánem. Dostaneme se, budeme mít tento, toto časovou osu, jestliže vláda bude pracovat velice rychle. Partnerská dohoda, první do ledna. Komise má čtyři měsíce na to, aby schválila partnerskou dohodu. A pak bude 2. květen 2014. To je 2. květen 2014. Formálně eh, to vypadá tak, že eh, vlády mají právo předložit eh, to pouze po, až bude partnerská dohoda schválena, ale realisticky předlážejí ty programy paralelně s partnerskou dohodou, ale pokud to má fungovat velice formálně, tak partnerská dohoda bude schválena, řekněme 3. května, jak jsem říkal, pak komise má právo šest měsíců mm, eh, schvalovat mm, eh, programy. A Oni neporuší zákon. Komise má šest měsíců na to, aby prodiskutovala toto s regiony a s vládami. A pokud eh, komise využije celého tohoto časového období a vláda bude velice rychlá, tak akce by mohla začít na 3. listopad 2014. Ale to je listopadu příštího roku, ale já tady nemluvím o, jenom když nemluvím o velkých programech. Pokud budu mluvit o velikých programech, eh, tak zákon říká, že ty projekty, které jsou nad 50 eh, milion eh, eur a 75 milionů eur, pokud se to týká dopravní infrastruktury, pak komise má právo, aby tři měsíce využila k tomu, aby analyzovala velké projekty po operačních programech. A takže se, když to bude to nejrychlejší, pokud komise bude eh, velmi pomalu, vláda bude velice rychlá, tak máme únor 2015. A když vláda bude velmi pomalá a nebude tady rychlá a komise bude taky pomalá. A Eh, pak využije všeho toho, co jí eh, umožňuje zákon, tak máme 1. září 2015 eh, a sem patří i velké programy, tak už jsme v 1. červnu 2015. Takže můžeme jenom doufat, že tyto úřady, tedy vlády a, komise, vlády a komise budou fungovat nebo pracovat rychleji. Ale realita v životě vypadá jinak. Pokud vím, tak eh, eh, všichni velmi pokorně přistupují k těmto novým projektům. Když se podíváme třeba na, to, na toto, třeba máme první eh, srpen 2014, ne tedy sociální fond 95%, ale vlastně absorbují veškeré peníze. Všichni příjemci dostanou své peníze a zbylé Zbylé peníze budou vlády čekat od komise a regionální fond soudržnosti ten mm, e, nebude tak fungovat, ale e, země schválí 75% a otázka je, jestli e, příjemci opravdu využijí všech peněz a mm, všichni jsou hladoví po nových produktech mm, a všichni chtějí, aby tyto projekty se nastartovaly v roce roce 2014, řekněme hned 2. ledna. A pak eh, někdo bude hledat další možnosti. Jsou tu dvě možnosti. Jedna, eh, a sice komunikovat s komisí. A i když formálně to nebude schváleno, ale oni se mohou pokusit o nějaké financování na vlastní riziko a budou doufat, že komise eh, později řekne dobře, to bylo Eh, takhle jsme se na tom dohodli eh, v, v rámci operačních programů a partnerské dohody, anebo je tady jiný scénář, mm, o čem jsme tady vůbec nemluvili, pane Nistelroj. Vy jste říkal, že budete mluvit krátce. Ne, tak to už je poslední věta. Um, druhá možnost tady je ještě pro vlády. A sice bez tohoto nařízení existuje ještě dokument, který eh, komise a členské státy podepisují a to, je dopl, to jsou doplňovající, doplňkové peníze. Eh, jsou to velké peníze, ehm, obrovská suma peněz, ehm, něco kolem 15 eh, celkového balíčku, to jsou takzvané národní peníze, ale vlády musí poskytnout paralelní eh, financování. A ono to nebude takové velké riziko, že pokud začnou financovat eh, od projekty od 1. ledna, využijí této příležitosti a budou doufat, že komise to schválí, ale spoň tu druhou příležitost jako doplňkovou možnost financování projektu a sice na začátku nového roku. Tak vypadá časová osa dnes. Děkuji, další je pan Alfonzi. Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem nevěnoval dostatečnou pozornost diskusi, takže mm, přenechám svůj, svůj řečnickou dobu někomu dalšímu. Um, Lambert. Děkuji, Lamberte ve scénáři pana Kotmany se chybí to, že v roce 2014 máme volby do Evropského parlamentu i do Evropské komise, na předsedu Evropské komise plus na předsedu rady. Takže to bude další spoždění, to znamená, že to je takový kavkovský scénář. A teď, co se týče skutečné práce. Já velice oceňuji vystoupení obou řečníků, ale řekl bych, že obě vystoupení jsou poněkud atypická, co se týče e, zemí soudržnosti, co se týče hlavních příjemců v e, prostředku z několika důvodů. Například to, co potřebujeme, je ujistit se, že připravenost členských států dá jasnou odpověď na dohodu o partnerství, to znamená, co má být vybudováno v tom kterém členském státě, tak abychom měli jistotu, že je to v souladu s, eh, s liní Evropského parlamentu, to zatím není jasné. Za druhé, jak se ujistíme, že integrovaný přístup bude plně vykonáván členským státem? A bylo nám řečeno, že ten monofondový přístup bude je nejrozšířenější v Rakousku, ale ve Walesu je to trošku jinak. Za druhé, jak vykonávat vícefondový přístup a jak řídit multifondové projekty, to znamená, jak zařídit, že při implementaci projektů eh, v rámci multifondového financování nevzniknou překážky a že minimálně dojde ke zlepšení, aby bylo možno rozlišit mezi dnešní situací a budoucí situací. A konečně nám bylo řečeno oběma řečníky, a to je opravdu důležité, že je nutné zlepšit administrativní a institucionální kapacity. To je hlavní ponaučení z minulého období a hlavní poselství do budoucna. Ovšem tady oba hovořili o složitostech nových projektů a co se má zlepšit uvnitř členských států, aby bylo možno implementovat vysoce komplexní projekty, jako třeba propojení eurofacilit. Není to jasné z obou těch vystoupení a já doufám na závěr a zeptám se tady eh, milého pana Vogana, mu řeknu, že my potřebujeme ve vaší zprávě něco o tom, co máme dělat, aby ve všech členských státech mohlo být implementováno to, co bylo uvedeno ve všech balíčcích soudržnosti, na kterých jsme doposavať tak tvrdě pracovali. Děkuji a nyní paní Maltevič. Good day. Uh... Dobrý den. Já bych se chtěla podělit o jednu zkušenost z Chorvatska ze Zářebu. 20. září minulý pátek jsem organizovala konferenci, kde byli zástupci z Lotyšska, Slovinska a Evropské komise. A na této konferenci jsme hovořili o výzvách při implementaci politiky soudržnosti. A dospěli jsme k řadě závěrů a některé z nich se tady pokusím vám sdělit. Jedna se týká partnerství a veřejných konzultací. To je významný princip politiky soudržnosti a všichni jsme se shodli na tom, že je velmi důležité zapojit místní samozprávu a místní subjekty při přípravě strategických dokumentů, zvláště tehdy, kdy máme na mysli třeba eh, různé eh, chytré eh, podmínky jako ex ante kondicionality a podobně, ale všichni se shodli na tom, že bojují mezi tím, že skutečně potřebují aplikovat principy partnerství na jedné straně a na druhé straně cítí, že mají spoždění při přípravě strategických dokumentů, a které potřebují předložit co nejdříve, dohody o partnerství a integrační programy předložit tedy Evropské komisi co nejrychleji, protože jakmile se zdrží příprava těchto strategických dokumentů, hrozí, že se nepodaří implementovat včas politiku soudržnosti. Takže včasná a náležitá implementace politiky soudržnosti je velice důležitá, je potřeba začít hned na začátku roku 2014 s implementací projektu a to, byla, to byl ten druhý závěr, eh, ke kterým jsme dospěli na této konferenci. A proto potřebujeme brzkou přípravu projektů, včasnou přípravu. A včasná příprava projektů není lehká tehdy, kdy nemáme k dispozici strategické dokumenty, které ještě nejsou přijaté a dohodnuté. Takže jsou tady celé řady různých překážek, k včasné implementaci, jestliže neznáme finanční rámec, jestliže nebude přijatý včas pro příslušné země. A třetí věc, kterou bych tady chtěla říci, souvisí s fiskálními kapacitami přípravy projektu a spolufinancování a před běžným financováním projektu. Jednotlivé státy zdůrazňovaly, že na jedné straně máme um, řízení pro eh, eh, příliš velké deficity a komise poskytuje doporučení v rámci eurosemestru s výrazným doporučením na fiskální konsolidaci a různá úsporná opatření. A tato úsporná opatření vždycky v prvním kroce uh, Eh, v prvním kroku eh, míří na investice. To je vždy první část rozpočtu, která se redukuje a to má potom vliv na soudržnost. Takže bychom měli se pokusit nějakým způsobem nepřistupovat k těmto věcem odděleně, eh, k těm postupům v případě e, příliš velkého deficitu. Měli bychom se snažit kombinovat jednotlivá opatření tak, aby nedocházelo k zablokování implementace politiky soudržnosti. Děkuji. Jan Albrecht. Děkuji, Jan Albrecht. Děkuji, paní předsedkyně. Měl bych dvě poznámky a jednu otázku. Za prvé, první poznámka. Nemám dojem, že eh, jsme spožděni, když to srovnáme s předešlým obdobím. To bylo skoro totež před 6-7 lety. První rok eh, to jsme vlastně ukončili práci v prosinci, myslím. Takže to byl v prvním roce, jsme o něho přišli, tak říkajíc. Ale problém je, že teď máme, no, to byl konec roku a máme konec roku a pořád nemáme vyřešené některé problémy. Je jich několik. Ne tak obecný systém. Systém ten je stejný jako dříve, takže já s vámi nezdílím názor, že jsme velmi spoždění. Samozřejmě bychom na tom byli lépe, kdybychom byli o rok dopře, popředu, ale to je vždycky jenom sen, že máte eh, náskok roční a tak tomu teď není. Druhý pr- druhá věc zprávě by možná mělo být také zmíněno to, že pracujeme na řízení a zároveň jsou to přípravy ve členských státech a e, komise e, také posílá poziční dokument. Tento poziční dokument e, pro každý členský stát, což vlastně právně, legálně neexistuje, je to takový návrh komise pro přípravu a já mám dojem, že ne všechny prvky v tomto pozičním dokumentu odrážejí změny, které provádíme v rámci trilogu, takže jsou tu prv, různé prvky v členských státech, tam si přečtou poziční dokument, my pracujeme na trilogu, eh, v trilogu a my jsme v odlišné situaci velmi často. My často informujeme lidi v členských státech eh, o tom, co mají v pozičním dokumentu. A ten poziční dokument už není platný. To byl poziční dokument, který platil možná před třemi, čtyřmi měsíci. Takže to je jenom poznámka na adresu komise. Prosím, ověřte si eh, ten poziční dokument. My máme totiž informaci z členských států, že jsou tu určité prvky, které nejsou v souladu s eh, nařízením, eh, které jsme ukončili. A třetí věc, to je otázka na rakouského experta. Je velmi zajímavé to, že Zmiňujete, že jste se tentokrát eh, rozhodli mm, nedělat operační programy na regionální úrovni, ale mít jeden. Protože často v členských státech, včetně mého, mm, to ten směr je úplně opačný ono to se hodně toho více děje spíše na regionální úrovni než na centrální úrovni. Vy máte několik let zkušenosti a navrhujete jeden program na nebo jsem to možná špatně pochopil, ale mm, byl bych velice, e, e, rád bych věděl, jak, e, jaký je tady směr, jak to vypadá. Ano, děkuji. Už se nikdo další nehlásí. Nemám nikoho na seznamu řečníku přeci jen, tak pan Odřej Vlasák. Okay, děkuji. Měl bych jen pár poznámek, protože mám dojem, že to bude velmi zajímavá, užitečná zpráva. Za prvé, bylo by hezké, kdybychom měli také nějaké srovnání o tom, jak vypadá stav věci nebo stav vyjednávání e, o, o, o těchto partnerských dohodách nebo smlouvách v každých státech. A také by to mělo začlenovat informaci o tom, jak to vypadá konkrétně v členských státech, my totiž o tom nemáme žádné konkrétní informace, tedy v jakém stavu jsou tyto důležité projekty. Chtěla bych navrhnout, ještě pan kolega Lambert se hlásil slovo. Ano. Jako Oldřich mám pár krátkých otázek. Jednak takzvaná smart specialization. Eh, tady jsou určité podmínky, eh, Jde o to, aby se dali dohromady různé regiony v programech ke konkrétním tématům, třeba to nový způsob, jak propojovat eh, tyto prvky teritoriálně, různé aktivity se stejnými tématy eh, evropskými. A druhá věc, jak eh, vypadá ta možnost financování inovací, mm, to jsou ty revolující fondy, mm, využívá, tím, že se využívají možnosti e IP, už to bylo za to v potaz. A pak ještě podpořit to, co bylo už mm, řečeno. Ano, e, zeptáme se obou expertů, aby se ujali, aby požádáme je a pokud ještě komise by chtěla, tak může doplnit k, k, diskuzi a pak Derek udělá takové shrnutí. Nevím, kdo bude chtít hovořit jako první. Um. Yeah, the, the rationale behind. Uh, Um, Koncentrace na jeden program. Jeden program je v evropském měřítku relativně malý. Programy v běžícím období začínají ten nejmenší 12 eh, milionů eur prostředků z EFRE další bude mít 25 milionů výbavy z EFRE. To, co do administrativní náročnosti již není jaksi v relaci. Proto to bylo díky těm novým pravidlům také odpovědějícím způsobem vnímáno. Dokonce i samotný rakouský program patří v evropském měřítku k malým programům a proto se teď očekává celá řada administrativního zjednodušení, ovšem zůstává ústřední řízení na úrovni zemí a také k implementaci dochází přes odpovídající koordinační instituce. A tudíž zůstává ten postup bottom-up. Ale očekávání je zřet hmatatelné zjednodušení administrativních postupů. Eh, co se týče smart specializace jako odpověď, eh, etwas auf Punkt und zu Tady existuje určitý problém, jak to interpretovat. V Rakousku máme jak na národní, tedy na vnitrostátní úrovni, v FDI strategie také v každé jednotlivé zemi máme takové eh, FDI strategie nejrůznějšího formátu. I také v různých časových rovinách a to Zejména když eh, se jedná o vnitrostátní programy a národní strategie, tak ta smart je důležitá, ta smart specializace. Kdybychom se pokoušeli předkládat ten grade, který tedy eh, chce Evropská komise, o tom bychom museli diskutovat, ale ze, my prostě vycházíme z toho, že to vlastně splňujeme, protože velice systematicky se pracovalo už celá léta na rozvoji regionálních strategií. Wales, yes. Thank you, chair. Děkuji. Ty otázky jsou velice bohaté, takže já se pokusím toho maximum pokrýt Eh, co se týče těch smart, smart specialization, eh, inovační strategie, zajišťuje určitý soubor priorit, které nám jako řídícímu orgánu pomáhá eh, přistupovat k těm programům, jakým způsobem přispějí k něčemu, zda to patří do těch jednotlivých priorit, protože my chceme dosáhnout určité míry koncentrace na věci, které považujeme za důležité že tato koncentrace je důležitá a ekonomická prioritizace eh, je eh, pro určité oblasti je nedílnou součástí našeho procesu výběru. Takže když studujeme projekty, které nám jsou předkládány, to je první, co zjišťujeme, jak to přispívá k realizaci eh, programu těch priorit, které máme a na které se soustředujeme. Co se týče časového plánu, to je samozřejmě velká výzva. My očekáváme, že budeme projekty eh, schvalovat hodně brzy v roce 2014 a zatím tedy se to zdá reálné a je třeba aby každé, každý orgán eh, jak si posoudil určitou rovnováhu. Eh, jsou tu určité eh, překážky, které mohou způsobit zdržení, ale je třeba posoudit, jak až vážné ty překážky jsou, protože výdaje budou jaksi přípustné od 1. ledna a toto je třeba tedy co nejdříve vlastně vzít v úvahu a ujistit se, že projekty budou moci začít co nejdříve. Co se týče ehm, dohod o partnerství, tam je potenciální překážka ve Walesu, protože my nemáme pod kontrolou tyto dohody o partnerství, protože ty se uzavírají na celostátní úrovni. Takže my jsme vypracovali kapitolu pro Wales, ale nemůžeme tam naplánovat časový plán a nemůžeme garantovat, že bude všechno připravené ve stejný čas. Ale na druhou stranu, když dáme všechny kostky domina na, na místo a jedna spadne, spadnou všechny. Takže my budeme očekávat, nebo my, my se budeme Eh, my budeme informovat jednotlivé ostatní subjekty s tím vývojem, my uvidíme, kam se co směřuje, budeme činit určité přípravy, samozřejmě může tam být určité riziko, dokud není ta dohoda o partnerství podepsaná, ale můžeme aspoň nějakým způsobem tu práci e, směřovat. E, monofondy a multifondy, to je složitá problematika e, řídící orgány s tím mají rozdílné zkušenosti. Ve Walesu eh, jsme narazili na několik překážek v období 2000 až 2006 u eh, vícefondových programů a když jsme absolvovali různé kontroly a audity, museli jsme zapojit všechny subjekty, eh, kteří se toho zúčastnili a mnoho lidí jak si se cítilo velice mm, jak si poškozených touto velikou zátěží a rozhodli se, že už se toho nechtějí nikdy znovu zúčastnit. A například v minulém týdnu to byl projekt zaměřený na využití technologií pro zlepšení vody v, ve vodních nádržích a eh, a zvýšení kvality v moři eh, a v oblasti chovu eh, škeblí a ten projekt jako samozřejmě Mm, eh, byl eh, přijatý velice pozitivně, ale stýká se to celé řady oblastí a jakým způsobem prostě dobrou myšlenku realizovat a aplikovat v praxi. To často představuje překážku. A my můžeme samozřejmě zlepšit to stávající, ale například jak jste zmínili DRP e nebo schůzi ministrů v Lucemburku v pátek, to nás bude hodně zajímat, protože mají model eh, financování, nástrojů pro financování, které by mohly být velice zajímavé. Eh, eh, děkuji. It's about ERDF money, Jan. Peníze ERDF a novou iniciativu, to je to, co se už diskutovalo. Ráda bych se zeptala, jestli pan Kadrik Ústal z komise no, by něco chtěl říct. Paní, děkuji. Paní předsedkyně. Pár otázek bylo položeno komisi, nebo připraveno, připravenost komise, tak bych možná mohla poskytnout nějaké informace tomuto. Mohu ujistit eh, pana kolegu, že komise eh, se pohybuje co nejrychleji může v celém tomto scénáři. My jsme udělali přeskum interních eh, postupů a snažili jsme se zjednodušit, narovnat, tak abychom byli schopni předat stanoviska členským státům a sice ještě před schválením partnerské dohody, mm, tak aby to všechno bylo schváleno co nejrychleji, jak jen technicky bude možné, protože musíme konzultovat všechny naše relevantní služby. Připo, upomínáme členské státy, že příprava eh, chce svůj čas a také eh, jim eh, toto říkáme. Mm. Od mm, e, začátku roku 2012 to už byl vyslán dopis e, a veškeré politické signály vyšla vyšlala komise, to se pořád opakuje. Takže v tomto stádiu v září jsme velmi rádi, že eh, vidíme, že 14 členských států už eh, zvládlo přípravy návrhu partnerské dohody na takovou úroveň, to dotáhli, že mm, můžeme velmi důkladně toto analyzovat a mm, že můžeme mm, i neformálně dát zpětnou vazbu. A příprava pozičního dokumentu, ta byla součástí celého tohoto procesu kdy ehm, členské státy ehm, musí začít přemýšlet o prioritách, mají analyzovat problémy a navrhovat programy. Poziční dokument eh, zjevně, dokumenty byly vypracovány včas, ehm, zvažovali také toto nařízení, tak jak bylo nadrženo komisí a všichni vyjednavači naši byli instruováni, aby vzali v úvahu i možný pozdější vývoj eh, v této oblasti. Eh, takže nejenom vývoj v, v, co se týče nařízení, ale také specifická doporučení jednotlivých zemí na rok 2014. To je to, co se bere v úvahu eh, v, těm, v těch neformálních vyjednáváních. To je to stádium, v kterém se nacházíme teď. Takže si myslím, že eh, poziční eh, dokument není jediným prvkem, aktualizuje se také komise, má vlastní ambici a ta je velice, ta laťka vysoká. Komisař také požádal, aby to bylo dohotovo do konce roku a aby také operační programy byly hotovy do konce mandátu této komise. I když jsou tu zřejmě spoždění s nařízením, ale od chvíle, kdy jsme se stanovili tuto ambici, tak děláme všechno, co je v našich silách, abychom eh, dodrželi časový plán. Ale ten časování eh, a kvalita to musí být ve vzájemné rovnováze. A ať už je to o trošku dříve, pár měsíců dříve nebo později, v, v roce 2014, tak mm, se snažíme mm, dosáhnout mm, výsledku a musíme vzít potaz to, že kde partnerská dohoda musí mít určitou kvalitu. A pokud to nedos, nenaplňuje kvalitu, tak musíme pracovat dále, spolupracovat s členskými státy, abychom dosáhli nezbytné kvality. Doufám tedy, že chápete, že naším cílem je obojí. Chceme být rychlí, ale zároveň se snažíme mm, dostat eh, slibům nebo chceme eh, změnit tuto politiku a to děláme společně s členskými státy. Děkuji, děkuji Derek. Uh, thank colleagues Děkuji. Děkuji za velice praktické otázky Eh, které všechny vezmu v potaz, až budu připravovat eh, závěrečné znění, takže jenom takových pár poznámek. Důvod, proč tato zpráva a, a, a je přijímaná a časové otázky. Jak všichni kolegové vědí, je tu nad ještě veliké, veliký počet různých rizik a nebezpečí zdržení. A víme, že některé členské státy a regiony by chtěly začít žádat uh, se svými projekty co nejdříve, takže mnozí již nyní připravují projekty na příští období a e, takže zatímco probíhají jednání, už jsou připravovány projekty v zemích a regionech. A tyto země a regiony k tomu přistupují různě. No, máme tady různé příklady, které jsme tady vyslechli z Walesu a z Rakouska. A je potřeba se ponaučit z minulosti a musíme Eh, doufat, že příležitosti v budoucnu budou eh, využity s přihlédnutím k dosavatních zkušeností. Eh, někteří kolegové tady v sále jsou součástí tedy těch jednání, ale to, co potom bude předloženo na stůl, je, jak si lze využít a, a zhruba Všichni samozřejmě se chceme co nejdříve dozvědět, co bude výsledkem těch konečných jednání, ale hm, zatím je to, hm, jsou to tedy pracovní dokumenty a e, například, co tady říkal Jan ohledně pozičního dokumentu, já taky vím, že komise má vlastní časový plán ohledně připravenosti jednotlivých členských států o e, kohezní politice. Víme, že někteří e, jak si, si poradili a, a poradí dobře, jiní hůře a ty důvody jsou různé. A takže ten e, návrh dokumentu samozřejmě bude zohledňovat celou řadu věcí, ale a konečně ohledně toho, co říkal Peter, to je velice důležité a celá řada kolegů tady položila velmi zajímavé otázky, takže to se tam pokusíme e, zapracovat do té závěrečné zprávy. Děkuji. Dnes nemáme nic o čem rozhodovat, nicméně vaši závěrečnou zprávu, která bude připravena ne jednou v budoucnosti, ale co nejdříve, tak potom se k tomu vrátíme. Takže děkuji oběma expertům, končím mm, toto téma a dnešní zasedání eh, schůze koordinátorů, ta bude teď následovat, takže poprosím koordinátory, aby tady zůstali a všichni ostatní, aby opustili sál co nejdříve, abychom mohli rovnou zahájit schůzi koordinátorů. Děkuji.